kdo jsou zde. Všichni víte, že toto jednání výboru Libe a zítra celý den je souběžné se zasedáním výboru FAM týkající se iniciativy obětí trestné činnosti. Takže je to určitý projev dysfunkčnosti, protože dochází ke souběhu zasedání výboru Libe a zasedání výboru FAM během dne. Takže se pokusíme zajistit, aby k tomu již nedošlo, protože víme, že takto se nedá dobře pracovat. Pokud jsou zde body týkající se balíčku o obětech. A máme vlastní bod, takže je nemožné, aby se někteří zúčastnili obou jednání. A ti, kteří se zabývají iniciativou pro oběti, nemohou zde být, takže se pokusíme zajistit Máme tu určité řešení, které je logistické a využití pracovníků závisí na dvou základních slotech, které existují a pokusíme se zajistit zvládnutelnou cestu pro pracovní zátěž výboru LIBE tedy aby se podobná situace neopakovala. Pokud mi to dovolíte, poskytuji vám toto vysvětlení. Dostáváme se k bodu 1, schválení pořadu jednání. A tady bych měl oznámit, že bod 7, útoky proti informačním systémům, zpravodajka paní Holmajer, tento bod musí být odložen. Bod 17 nařízení Dublin bude projednán v rámci bodu 2 oznámení předsedy a nikoli jako zvláštní bod. A bod 18 směrnice o podmínkách přijímání bude řešen také jako bod v rámci oznámení předsedy a nikoli jako oddělený bod pořadu jednání. Takže pokud nemáte námitky, ano, pane Busutile, pane předsedo, za prvé mi dovolte plně se připojit k tomu, co jste řekl ke souběžnému zasedání. Probíhají současně dvě jednání výboru Libé. A to je naprosto nepřátelná schizofrení. Měli bychom být současně na dvou různých místech. K tomu by nemělo docházet a plně podporuji to, co jste řekl. Za druhé, jste uvedl, že bod 7 je odložen. Mohu tedy požádat, aby schůzka koordinátorů začala o 15 minut dříve? Jakmile tu budou ostatní, tak by koordinátoři mohli přijít tedy o čtvrt hodiny dříve. Vidím, že Renade Weber přikivuje, že tu může být a snad by bylo možné zaslat zprávu i ostatním koordinátorům, abychom mohli začít jednání o čtvrt hodiny dříve, abychom mohli také o čtvrt hodiny dříve skončit. No, budeme na to pamatovat celé odpoledne budeme se snažit pracovat efektivně s časem, tak, abychom mohli mít minimálně hodinavou, hodinavou eh, schůzku koordinátorů hned po skončení odpoledního jednání. Pokud na to budeme pamatovat a budeme se snažit, abychom skončili tedy nikoli v 6, ale v 6.15. Takže se nám podaří skončit o 15 minut dříve. A víme, že takové věci by neměly nastávat, souvisí to s naší pracovní zátěží. A někdy také vidíme situaci, kdy máme plenární jednání ve Štrasburku a současně probíhá výbor Libe, takže to skutečně stěžuje naši práci. a jakožto účastníci v rozpravě na plénu, tedy máme stíženou situaci, takže se pokusíme to napravit a nemělo by k tomu docházet. Takže oznámení v bodu 2 jednání o změnici o procedurách. Parlament dokončil první čtení o směrnici o procedurách 6. dubna. 1. června 2011 komise předložila upravený návrh, který bere v úvahu některé pozměňovací návrhy parlamentu v prvním čtení a také řeší některé obavy rady. První čtení bylo schváleno na plénu v dubnu 2011 a to je mandát parlamentu pro jednání s radou. Avšak po upraveném návrhu komise zpravodajka výboru Libe, paní Sylvie Guillaume a stínoví zpravodajové měli několik setkání a dohodli se na přístupu k některým novým částem upraveného návrhu komise. A tento přístup a zpravodaj a stínový zpravodaj byl také rozeslán všem členům Libe. A já bych chtěl požádat o povolení poslat jménem výboru dopis dánskému předsednictví, kde by bylo stanovisko parlamentu v prvním čtení a také by tam byl obsažen eh, nový přístup eh, zpravodaje Silví Guillaume a stínových zpravodajů k novým částem textu z hlediska nadcházejících jednání s radou. Pokud nebudete mít námitek, napíšu tedy tento dopis. Ano, Silví, Děkuji velmi stručně. Chci vyjádřit uspokojení díky tomuto oznámení a stínoví také projevili houževnatost v plnujících měsících. Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na této práce ze strany pracovníků výboru, asistentů a dalších. Vy jste připomněl, pane předsedo, že tato otázka nebyla dlouhou klidnou řekou a snad bude mít i nadále poměrně složitý, složitou existenci. My jsme dostali v červnu, na, aby jednání vybředlo tedy ze slepé uličky. Komise předložila pozměněný návrh a tento návrh tedy vyvolal celou řadu pozměňovacích návrhů, které byly zapracovány parlamentem. To je náš mandát pro vyjednávání s radou, ale některé části v návrhu komise u těchto částí parlament nezajal stanovisko a my jsme tak učinili v tomto společném přístupu. Pokud je o budoucí fáze, dánské předsednictví nás informovalo, že rada nemá mandát, technická jednání byla ukončena, politické jednání budou ještě probíhat a stále nevíme, zda první trilog proběhne za dánského předsednictví konečně, protože Není tajemstvím, že řada států nesouhlasí příliš, euchmesticky řečeno, s některými změnami. Myslím, že bychom měli být v parlamentu neústupní k tomu, co se změnilo a k tomu, co tedy všichni sdílíme. Přikladáme zvláštní význam zejména zárukám u nedoprav, nedoprovázených zletilých a ochrana proti vyhoštění, zkoumání oprávnění v první instanci, urychlení žádostí a také evropský přístup ke konceptu bezpečné země. To jsou otázky, které budou dále diskutovány a budou dále na porodu dne. Děkuji, děkuji Silvi, děkuji za tyto informace k, ke stanovisku parlamentu k této otázce. A ve světle tohoto stanoviska parlamentu dánské předsednictví by mělo dospět k mandátu a tedy jednání k jednání o výsledku v prvním čtení. A rozumím tomu, že návrh napsat dánskému předsednictví k přístupu dosaženému v parlamentu byl tedy schválen výborem Libe. Je to tak? Dobře, postoupíme dále k dalšímu bodu, což je nařízení Dublin 2. Máme tu určité informace. Navrhuji, aby paní Wikström stručně informovala o současné situaci a potom vyslechneme pana Antonia Masipa, protože ten k nám přichází z jednání výboru Jury, kde odpovídá za věčnou záležitost. Paní Vikster, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za možnost vás stručně informovat o současné situaci u nařízení Dublin 2. Proběhly dva trialogy a dva trialogy jsou naplánovány v červnu. Dánské předsednictví chce dospět k závěru do konce června a jsme připraveni s nimi spolupracovat v zájmu dosažení tohoto cíle. Avšak parlament nechce dospět uspěchaně k eh, některým dohodám. My jsme čekali tři roky na to, aby se rada vrátila k této otázce, takže si můžeme ještě počkat několik týdnů či měsíců, pokud to bude potřeba, abychom zajistili, že dohoda, ke které spěme, bude kvalitní. My nám nejde jenom o dohodu, ale o kvalitní dohodu ale existuje velmi dobrá spolupráce a věřím, že budeme schopni dále spolupracovat s dánským předsednictvím a já bych si přála poděkovat jak předsednictví, tak všem stínovým zpravodajům a pracovníkům parlamentu za skvělou spolupráci, k níž postupujeme rychle ke kvalitní konečné dohodě. Některé otázky byly již vyřešeny, ale já bych chtěla poukázat pro ty z vás, které to zajímá, článek 27 o opravných prostředcích a 27 o detenci. To jsou nejsložitější články, které chceme vyřešit. Článek 11, tak jak byste stanovisko rady článek 16a o závislých osobách. To je velmi problematické. To bylo přesunuto až na konec hierarchie kritérií Detence je průřezovou otázkou, kterou budeme také projednávat během trialogu o podmínkách, o směrnici o podmínkách přijímání, pokud je opravné prostředky. Evropský parlament trvá na tom, že žádné transfery by neměly probíhat do rozhodnutí o přerušení řízení. Článek 31 mechanismus včasného varování je téměř celá dohodnut a poskytne nám nový efektivní nástroj pro sledování azylových systémů v členských státech, abychom zamezili tomu, že některý z systémů se někde rozpadne. Tedy upřímně děkuji všem, kteří se podíleli na této obtížné materii a jsem vám plně k dispozici pro veškeré otázky, které vás napadnou. Děkuji, paní Wikström. A nyní pan Masip o směrnici, o trialogu o směrnici o podmínkách přijímání. Pane Masipe. Děkuji, pane předsedo. Dnes jsme se sešli po druhé v trialogu a <clears throat> ještě další se bude konat příští týden a určitě ještě další 19. A <clears throat> takže eh, takže nedošlo k takovému pozitivnímu zblížení, jak eh, eh, nastínila kolegyně Birkström, protože jsou zde určité koncepce, které eh, nás odlišují, kde je rozdílný názor mezi radou a parlamentem. Ale já mm, zde vidím mm, dobrou vůli na straně danského předsednictví a v určitých okamžicích došlo k většímu zblížení, ale oni sami uznávají, že nemají dostatečný mandát No, když nemají dostatečný mandát, tak na příští schůzi, pokud nebudou mít ten mandát, a my se formálně máme sejít tedy s radou a s koreperem, no tak ta situace nebude stabilní. Je zde sice dobrá vůle, aspoň máme ten pocit, ale, jak jsem řekl, jsou stále určité potíže. A teď pokud jde o problémy kde my se odkazujeme na definice, eh, které jsou v naší kompetenci a tam mm, to jsou definice, eh, kde již došlo k určitému pokroku eh, v rámci stejného balíčku, tedy asilového balíčku, protože my jsme, tam máme již definice rodiny a podobně. A dále, nicméně, <clears throat> tato věc Eh, spíše nahrává pozici eh, dánského předsednictví. My jsme tedy eh, s tím souhlasili, my jsme chtěli, aby to bylo koherentní, aby tedy ty definice byly v souladu i s tím, co je v jiných předpisech. Ale naopak, jak to vypadá, že oni v podstatě Eh, se nedrží některých věcí, které již eh, byly přijaty v rámci jiných předpisů. A tady, pane předsedo, bych rád, aby vy z moci tedy vaší funkce, abyste se snažil tlačit na to, aby zájem o lepší systematičnosti, koherentnosti celého balíčku a e, e, protože vy hm, také hm, víte, že Jury má především se snažit o kvalitnější legislativu, tak byste měli pozitivně intervenovat v příštích dnech a to i na příští schůzi, kdy se sejdeme s dánským předsednictvím proto, aby akceptovali to, co již vypadá, že bylo od, nebo je jisté, že již bylo odsouhlaseno v rámci jiných norem a abychom vyšli z určité premisy, třeba eh, eh, máme zde definice eh, v celém asilovém balíčku, které platí, a takže bychom měli pracovat s těmito právními instituty, jako je tedy, kdo má, jako je třeba otázka opatrovnictví a podobně. Takže to již je definováno. A my, nicméně, <clears throat> my Ehm, doufáme, že eh, zde mm, eh, i když tady určité věci jsou semanticky eh, vyřešeny, tak zde máme určité rozdíly právního pohledu, třeba detence. Tak zde my máme určité problémy, zde mm, i e, to bylo jasně vysvětleno dnes dopoledne, jsme hovořili k, o přístupu k trhu práce. Já jsem to řekl paní komisařce Maslemové, když se nedosáhne něčeho lepšího než to, co máme teď, no tak e, tu směrnici nedoděláme. Je pravda a také uznávám, že e, pozice předsednictví je těžká, poněvadž Zdá se, že teď v některých zemích probíhají volby nebo jsou volební kampaně, takže se tam dělají různé ústupky a eh, protože eh, musí tedy předkládat své eh, politické pozice, které se potom nějak interpretují, ale paní, my jsme mm, a tedy říkali paní komisařce, že to by nemělo mít žádný efekt. Eh, přece hm, eh, nemůžeme za to zaplatit eh, potom tuto cenu, to by nesly všechny státy a je třeba k tomu přistupovat racionálně i k trhu práce, protože jinak to bude stát hodně peněz členské státy. To jsou další ještě tady významné otázky, <clears throat> které třeba uzavřít a které snad uzavřeme co nejdříve. Předsední, rád bych, abyste Mm, také by nám pomohl v tom, aby na příští schůzi dánské předsednictví akceptovalo všechny ty instituty, které již byly odsouhlaseny, eh, když se jednalo o jiných směrnicích eh, v rámci celého balíčku. Na to nesmíme zapomenout, že jde o stejný balíček. Děkuji, pane Masipe, za vaši zprávu o stavu vyjednávání v trialogu a samozřejmě zde předsednictvo bere na vědomí vaše žádost která je určena dánskému předsednictví, tedy radě. A budeme pokračovat teď s prvním tedy věcným bodem dnešního odpoledne, ale nejdříve vám řeknu k tomu, že Atmost <clears throat> Feel West, tedy televizní stanice, nás požádala, aby mohli pořídit obrázky z naší eh, diskuze dnes odpoledne a zítra dopoledne. Bude se to týkat ochrany osobních údajů. Takže pokud vám to nevadí, tak jim to povolíme, aby tady mohli operovat. Dobře, tak budeme pokračovat s bodem číslo 3, což je zpráva o e, e, Eh, osobách, eh, které přišly o život eh, ve středozemním moři, tedy týká se to se migrantů, uprchlíků a vysídlených osob. A mám, mm, máme zde tedy pace parlamentní schromáždění Rady Evropy, máme zde zpravodajku paní Strik a i předsedu výboru pro migraci pana eh, Giacomo Santiniho, takže vás vítáme. Velice vřele vás vítáme na zasedání výboru Libe, to vždycky potěšení. Spolupracovat s parlamentním schromážděním Rady Evropy a <clears throat> to o to více, že se týká o velice citlivou tématiku naší politiky v Evropě. Takže nejprve si vyslechneme paní Strik. Já bych navrhl ne více než 10 minut a, eh, mm, takže já bych rád, abychom eh, byli disciplinovaní a poté dáme slovo panu předsedovi Santinimu. A takže nejprve paní Strik, máte slovo. Thank you very much, Mr. Chair. And also thank you for the Děkuji, pane předsedo. Já chci ty. Já také chci poděkovat eh, za to, že Eh, ta témata eh, Děkuji za pozvání, eh, že skutečně tento způsob je efektivní. Moje zpráva se týká tragických událostí před 14 měsíci, kdy 63 osob zemřelo ve Středozemním moře, i když mnoho orgánů vědělo, že tam ty lidé jsou a že mají problémy, že potřebují pomoc, záchranu. A Mm, jenom abych dodržela čas, tak velice stručné rezime událostí a poté eh, vám řeknu, jaké, jaká zjištění eh, předkládám, jaká doporučení a také i eh, i e, předložím určitá doporučení Evropskému parlamentu v tom smyslu, jak bychom mohli lépe spolupracovat a jak Evropský parlament e, by měl pracovat s touto zprávou. Stručně ten konkrétní incident, ten se týkal 72 osob ze subsaharské Afriky, kteří utíkali před, eh, před libyskou válkou na tedy malé bárce. Samozřejmě pašeráci tedy přetížili eh, tu eh, bárku, ten člun a mm, také i jim vzali pití a jídlo, takže hned co opustili Liby, tak se dostali do potíží, i mezi nimi byly těhotné ženy a děti. A po 18 hodinách volali o pomoc a e, to se, této volání e, se dostalo e, do záchranného centra v Římě a do sídla štábu na to v Neapoli byli lokalizováni, eh, okolnosti tedy byly známé, ale i přes 163 eh, zemřelo eh, z, z vyhladovění, kvůli vyhladovění a hm, zbytek tedy se dostalo zpátky, tedy bylo odneseno zpátky po moři do Libie. To není unikátní historie. Víme, že asi 1500 lidí alespoň tedy zemřelo v roce 2011 na moři, srození moři, ale toto je unikátní incident, protože zde máme osoby, které přežily, takže jsme se jich mohli zeptat, co se stalo. A oni jsou vlastně svědky, máme svědectví, výpovědi i tedy od těch te lodí, tedy posádek lodí, které byly poblíž a i máme tedy přepis komunikace s různými orgány, takže jsme si mysleli, že bylo vhodné, abychom zjistili přesně, co se stalo během těch 15 dnů, tak abychom zabránili podobným tragédiím do budoucna. Takže, čemu jsme dospěli? Co jsme zjistili? Že tedy to eh, záchranné eh, centrum přímě eh, vyslalo signál opět štábu NATO a všechna plavidla kolem, kolem všem plavidlům kolem, protože těch plavidel tam bylo hodně v té době a navíc to byly všechno důvěrné informace v té době, takže nemohli je všechny lokalizovat, ale <clears throat> tedy námořnictvo Itálie, ale bylo schopno lokalizovat přesně všechna ta plavidla kolem a Oni se tedy dozvěděli, že tam byla jedna španělská fregata 11 mil námořních od toho problematického člunu a i italská loď, ta byla pouze 37 eh, milí od toho člunu. A takže bylo to důležité zjistit, která plavidla byla kolem a která byla vybavena helikopterami, protože často poté, co někdo vyšle tedy e, e, e, volání o pomoc, tak Eh, často tedy potom <clears throat> ta plavidla eh, eh, mají, třeba mohou zavolat helikoptéry, které tam potom schazují potravu, pití a mm, te, te, mm, ty osoby na tom šunu potom vědí, že se o nich ví a že se budou vracet pro ně a že mm, proto oni byli přesvědčeni, že budou zachráněni, ale tehdy nikdo se nevrátil pro ně. A poté Další dvě rybářské lodě také se velice přiblížily k, tém, k tomu člunu, gestikulovali na sebe dokonce a i verbálně se spojili, ale i tyto rybářské lodě odplujily jiným směrem pak. A po deseti dnech, když už polovina lidí zemřela, tak <clears throat> velká námořní vojenská loď s helikopterami eh, se přiblížila k tomu člunu vypadalo to jako, že by chtěli tedy eh, skutečně se s nimi fyzicky setkat a eh, tam vojáci tedy na palubě té eh, vojenské lodi se na ně dívali a fotografovali je, ale rozhodli se, že odplují zase a nezachrání je ty trosečníky nezachrání. Takže nás zajímalo, kde všechna ta plavidla, včetně toho námořního, tedy toho mm, vojenského, se nacházelo. A chtěli jsme vědět také, <clears throat> nebo chtěli jsme e, tedy mít přístup k jejich palubním deníkům, abychom vůbec věděli, jak to tam se všechno pohybovalo poblíž a e, abychom zjistili, e, <clears throat> jak to bylo tedy s pohybem těch lodí a helikoptér. Také jsme chtěli vědět, zdali eh, dostali eh, mm, mm, tedy eh, volání z Říma nebo z, Nat, z Neapole, z Nata, že tam jsou trosečníci. Mm, také jsme požádali tedy všechny ty partnery, kteří byli kolem, aby nám sdělili Eh, tedy všechny ty spojence, aby nám sdělili, jaká byl eh, tedy ty souřadnice a lokalizaci svých plavidel a eh, třeba <clears throat> Spojené království jsme požádali Francii, Francii jsme požádali o tedy informace, protože hm, Eh, dokonce tedy Francie pořídila tedy obrázky toho člunu a poslala je eh, do koordinačního centra v, Říma, v Římě, to jsme věděli, ale Francie nám na, odpověděla na naše dotazy a chtěli jsme také informace od Španělska, protože MND Slunes, tedy to španělské plavidlo, které bylo blízko, tak eh, jsme viděli, že tam bylo a Španělsko nám řeklo, ne, ne, ne, my jsme nebyli 11 milí o toho člunu a my jsme se ptali tedy, dobře, tak kde jste byli, když to nebylo těch 11 mílí. A zároveň na to nám řeklo, že Eh, všechny vojenské eh, lodě byly informovány, včetně té španělské fregaty. Tady v těch informacích je hodně rozporů, eh, jsou to rozporuplné informace od členských států i od NATO, tak proto jsme potřebovali si skutečně objasnit, co se stalo a kde ta plavidla se nacházela a <clears throat> tedy čí to byla plavidla a čí helikoptéry. A vím, jako členové Evropského parlamentu, vy byste měli mít také možnost se obrátit na vaše vlády a ministerstva obrany a zajistit si přístup k těmto údajům. A nakonec jsme dospěli k závěru, že <clears throat> došlo k sérii selhání, že tam není jeden orgán, který by za to mohl, ne, ale hodně orgánů nereagovalo efektivně Eh, protože byla zde eh, celá eh, škála různých možností a příležitostí, jak těm lidem pomoci. Za prvé, ti pašeráči samozřejmě, ty, ti se chovali velice nezodpovědně, to bylo jasné, potom libijské orgány, které v podstatě je vyhostili de facto, to bylo de facto vyhoštění a libyské orgány eh, ani vůbec eh, ne, ne eh, hodlali mm, po nich pátra, když se dostali do potíží. To římské centrum mu udělalo hodně, protože vysílalo signály všemi směry pořád, ale nechtělo na sebe vzít odpovědnost za koordinaci a nechtělo koordinovat záchrannou akci. Zde ale existuje takový, pok- takový guideline, takový eh, tedy pokyn, standard Mezinárodní námořní organizace v tom smyslu, že ten stát, který jako první dostane se k němuto volání, tak musí na sebe vzít tu odpovědnost eh, za tu záchranou akci, ale Itálie to neuznala, řekla ne, ne, ne, my jsme nebyli odpovědným státem, Eh, takže mm, to nebylo v naší gesci, abychom koordinovali akci, záchranu akci. Tak myslíme si, že to jsou věci, které se také musí do budoucna řešit. A na to <clears throat> Zdá se, že tam kolem eh, byla celá řada vojenských plavidel pod velením NATO, a, ale jednotlivé, eh, jednotliví spojenci samozřejmě musí sami individuálně plnit mezinárodní závazky, ale nad tím ještě bylo NATO, které koordinovalo e, tu vojenskou akci a tedy mělo zajistit, že ty státy budou plnit své mezinárodní závazky, a tedy především teď, když děláme to šetření, tak e, máme za to, že NATO musí s námi plně spolupracovat a zajistit nám přístup k údajům, abychom zjistili, čí to byla odpovědnost. A dále další takové nesrovnalosti. Pokud je o námořní právo, na to nám řeklo, že ty signály, ty zprávy nebylo jasné, zdali skutečně to bylo SOS, stali, eh, a Itálie řekla, to bylo jasné, my jsme také i t, eh, máme jasnou definici, eh, tedy že šlo tedy o eh, vysílané SOS, že ta loď je, nebo to plavidlo je v problémech a na to existuje jasná definice této situace. Takže zde byly takové také neschody, pokud jde o výklad definice a nikdo tedy nečinil mm, pro záchranu těchto osob, osob a Eh, samozřejmě, ale to by všechno se tyto definice měly vykládat stejně všude. A zjistili jsme tedy, že na to ne, nespolupracovalo ani s eh, italskou pobřešní hlídkou. A <clears throat> protože Mm, samozřejmě oni věděli eh, v tom kontextu, že tam je to riziko, že na moři budou uprchlíci, tak přece zde musela být nějaká dohoda s pobřežní hlídkou, aby bylo jasné, kdo eh, bude odpovídat za ty konkrétní akce. Mm, a, eh, a ne, že ještě se do toho vnese více chaosu kvůli nějaké absenci dohody. Měli se koordinovat tak aby nikdo zbytečně nezemřel. A nyní Evropský parlament. Zde já zmiňuji dvě konkrétní doporučení na adresu parlamentu. Chci zmínit tři odlišné kategorie, eh, kterým byste se mohli věnovat. Za prvé, zjistit, co se přesně stalo pořád ještě potřebujeme informace ze satelitního přenosu, abychom zjistili eh, přesnou lokalizaci těch jednotlivých vojenských plavidel. Doposud jsme tu informaci nedostali od eh, členských států. Požádali jsme i paní Eštonovou, aby nám dala, zajistila přístup k evropským satelitním informacím, ale bylo nám řečeno, že v té době žádné takové satelitní informace o středozemní moře nebyly, protože satelity se zaměřovaly na humanitární situaci na hranici Tuniska. <clears throat> Takže, jak to vypadá, žádné údaje ze satelitu nejsou k dispozici. No, but NATO... Ona nás odkázala na NATO a NATO nám taky říká, že žádné informace nemá, žádné satelitní informace o tom regionu nemají. To je takové zvláštní, přece když někde probíhá velká vojenská akce, no tak satelitní informace musí mít. A zjistili jsme, že <clears throat> existují evropské agentury, které také mají k dispozici satelitní informace o regionu. Například Společné výzkumné centrum, <clears throat> které se zabývá tedy zadržováním plavidel, zjišťováním, pardon, zjišťováním plavidel, takže ty by mohly mít informace ze satelitu a potom další dvě konkrétní eh, agentury eh, pro rybářství, FK a IK. To jsou také evropské agentury, které by měly mít satelitní informace k dispozici. Další věc. Jak jsem již řekla, můžete se obrátit na ministry obrany, aby vám mm, podali tyto informace o eh, tom, kde se lodě nacházely. A potom ještě to právní vakuum. My jsme zjistili tři Eh, právní problémy. Otázka odpovědnosti. Zatím tedy je tady určitá šedá zóna, eh, ta, třeba eh, je třeba vyřešit i hm, tu kolizi mezi Itálií a Mezinárodní námořní organizací. Potom i <clears throat> je to hm, otázka tedy o, odpovědnost, která se týká, který členský stát by měl od, odpovídat eh, za to je dealing with search and rescue, but it's dealing with the whole chain, of course. At the moment... Ložení uprchlíků, hm, tehdy se říkalo, že by to měla být Malta, a není vůbec jasné, když tedy takové osoby jsou zachráněny na moři, kdo tedy odpovídá za jejich vylodění, kdo, eh, eh, kdo je tedy přijme v těch svých táborech případných, kdo, kde se zahajuje asilové řízení. Takže tady proto eh, eh, ty, i ty komerční lodě byly laxní k tomu eh, ty osoby převzít na palubu. A samozřejmě ty tedy státy, které jsou v první linii, tak ty víme, že nesou to největší břemeno, co se migrantů týče. Takže ty státy by měly zjišťovat, kde kdo je a hm, zachraňovat je. A zde s tím, že ostatní členské státy musí samozřejmě se chovat solidárně. To znamená, že případně mm, přebrat od těch e, států, které jsou v první linii, mm, určitý počet migrantů a pomáhat třeba při záchranných akcích. A ještě stručně dva body. Námořní právo, to není evropské právo, to je mezinárodní právo, samozřejmě, tady je mezinárodní umluva na to. Ale Evropská unie by měla se snažit eh, eh, o novelizaci těch umluv tak, aby to všechno bylo závazné a konsistentní. A poslední bod. Apelujeme na Evropskou unii, aby přijala závazný protokol o středozemním moři, který bude upravovat všechny tyto otázky a <clears throat> řešit problémy lidí, kteří nebyli zachráněni, ať je to tedy jejich vy, vy, vylodění, eh, kde budou ty osoby přijaty a, a tak dále, aby to všechno bylo jako jedna operace. Samozřejmě s tím, že eh, zde ty členské státy budou ale sdílet odpovědnost a že eh, v tom nebudou samotny ponechány ty státy, které tedy geograficky jsou ve první linii. Before než eh, zájme eh, rozpravu, možná předseda Výboru pro migraci parlamentního shromáždění Evropy Giacomo Santini by se chtěl stručně eh, vyjádřit. Je třeba dodržet časový rozvrh, takže stručně prosím. Děkuji já znám pravidla, protože než jsem se stal senátorem v Itálii, tak jsem deset let byl evropským poslancem, takže já zde i zdravím kolegy bývalé a úředníky. Jsem rád, že zde mm, před vámi mohu schrnout <clears throat> zkušenosti a <clears throat> porovnat si zkušenosti Rady Evropy a Evropského parlamentu, které nejsou v kolizi, ale jsou doplňující se. Mohu potvrdit, že v Radě Evropy mm, určitě eh, eh, my tedy eh, analyzujeme sice různé případy, ale nemáme dost operativních prostředků, abychom řešili. Kolegyně Strik tedy se mm, velice angažovala v této zprávě a mm, my se budeme snažit o follow-up teď, abychom navázali na tu její práci, ale zde jsou i určité příčiny a věci, které ještě nebyly osvětleny. Kolegyně Strik eh, zmínila tedy určitá fakta a jde o E, otázky především odpovědnosti. Kdo e, odpovědný? Itálie, Španělsko a NATO. Itálie, protože e, tam se dostalo to volání z OS, kdy tedy jeden tedy to volání získal jeden kněz z Eritreje v Římě a ten tedy vlastně Eh, předal tu informaci, ale tam potom nastal nějaký problém s komunikací a eh, tedy ten, eh, tedy to SOS se nedostalo tam, kam mělo. A ve Štrasburku v Dubnu jsme hm, o tom diskutovali a i španělští kolegové, italští kolegové a malčí kolegové tedy eh, se k tomu vyjadřovali a eh, vyjadřovali se k té odpovědnosti a eh, především jde tedy o <clears throat> odpovědnost těchto států, ale i na to, protože v tom období, tedy březen 2011, tedy 26. březen, 2011 to byla ještě libyská válka, to znamená vlastně celá ta zóna byla válečnou zónou pod velením NATO a tudíž bylo těžké, aby civilní normální lodě tam pluly. A mm, jak řekla kolegyně Strik, skutečně na to tam mělo svá plavidla a to i v dobré pozici, aby mohli pomoci. A potom jedna odpověď, kterou Rada Evropy dostala ehm, vlastně eh, od NATO, to byla informace, která nám některé věci objasnila, ale mm, je mm, evidentní, že eh, to, co eh, vypravuje těch devět světků, tak to popírá na to, že by tam nějaké ty helikoptéry létaly a ehm, podobně. Ehm, proto si myslím, že je třeba ještě eh, prohloubit si ty informace a zjistit pravdu, konkrétní pravdu. Dále, pokud jde o ty rybářské lodě, které údajně byly blízko eh, těchto trosečníků a které nepomohly, takže zde máme eh, možná, že to je i kvůli strachu těch rybářů, kteří se báli tedy vejít v takový kontakt. Ehm, my to známe potom z Lampedusy, Eh, protože eh, báli se tedy do toho vstupovat, aby potom se nestali předmětem nějakého eh, řízení, trestního řízení, že snad tedy pašují migranty, ale protože často tedy, hm, často tedy to tak je, že někteří ty rybáři, rybáři nejednají tedy v dobré, dobré víře a přebírají tyto Eh, pašeráky, takže eh, přebírají tyto trosečníky, takže proto možná eh, mají z toho strach. A nám ale tedy za, ty záchranné složky a finanční policie a podobně nám vysvětlovali tedy, jak <clears throat> to je, že tam je i nebezpečí, že když tedy se taková velká loď přiblíží k tomu šlunu, že může dojít ještě k větší katastrofě, k jejímu převržení. Ale takže to je třeba ještě si objasnit. Jinak eh, tato zpráva již byla mm, u nás většinou eh, odhlasována, ale určitě jsou zde určité věci, o kterých je třeba ještě mluvit. Také jsme si vědomi, že tedy eh, odpovědným státem, ano, je sice Libie, ale ta eh, tedy, eh, tedy byla ve válce a možná dnes bychom se mohli obrátit i na ty nové představitele Libie, aby nám tedy vysvětlili, protože, jak vysvětloval kolegie, kolegyně Strita, ten šlun tedy se poté vrátil do Libie a Eh, tam snad věděli, že jich tam nebylo 62 eh, těch pasažérů a bylo jich tam pouze 10 a těch 10 oni zatkli a uvěznili a jeden z nich zemřel ve vězení. Takže to je dramatický epilog této události, tak jak připomněla kolegyně Strik, je pouze tedy špička ledovce, problému, který zde existuje již mnoho let. Eh, my to známe z Lampeduzy, eh, to eh, stačí tedy se tam jenom podívat a mm, my tedy za 20 let se říká, že více než 15 tisíc lidí zemřelo na moři a je třeba tedy se poučit z tohoto incidentu do budoucna a neopakovat stejné chyby. Děkuji, pane Santini, určitě zde vy nevystupujete poprvé, takže vítejte zpátky, bych řekl. Takže mějme na paměti, než se pustíte do vystoupení, mám, mám tu seznam deseti, jedenácti poslanců, kteří chtějí vystoupit. Ale prosím, pamatujte na to, máte dvě minuty protože bychom porušili vlastní pravidla. A nedokázali bychom skončit do 18.15. Nejdříve pan Busutil. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci poděkovat oběma zástupcům parlamentního shromáždění Rady Evropy za jejich vystoupení a zejména za jejich závěry, jak paní Strik, tak eh, pan Santini poskytli ty závěry, které zde měly zazní, pokud jde o odpovědnost a sdílení odpovědnosti. Já mám tři stručné komentáře. Tento incident proběhl před 14 měsíci. Za uplynulých 14 měsíců došlo k několika dalším podobným incidentům. Stovky lidí zemřely na moři a k tomu dochází i nyní. V mé zemi 500 lidí za měsíc bylo zachráněno v minulém měsíci. A to je vysoký počet pro malou zemi. Je to velký objem. A téměř po každé zachránění lidé uvedli, že při té akci lidé zahynuli. Další lidé. Takže je dobré vyšetřit tento konkrétní incident, ale nikdy bychom neměli zapomínat na to, jak zabránit tomu, aby se to opakovalo, protože k tomu dochází i nyní. Obchodníci s lidmi, pašeráci. Velká míra odpovědnosti náleží pašerákům, tedy jsou to skutečně zločinci a nic se jim neděje. Jsou to pašeráci, kteří organizují tyto kriminální sítě pro zisk. A můj návrh je, abychom se snažili o vydání z Libie pašeráků, kteří jsou zadrženi. Stejně tak, jako usilujeme o vydání pirátů, kteří se podílejí na piráctví u pobřeží Somálska. Když to jde u břehu Somálska, proč to není možné u obchodníků s lidmi, kteří pašují lidi přes Sredozemní moře? Konečně odpovědnost za vylodění. Problém není u těch, kteří zachraňují, ale ti, kteří vlastně se jich ujmou po jejich zachránění. A to je klíčový problém, který nebyl řešen. Protože nikdo nechce sdílet odpovědnost. A dokud všichni nepřijmeme náš díl odpovědnosti, tak bohužel budou lidé nadále umírat. Děkuji. Děkuji, pane paní Romero López na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, já chci poděkovat Radě Evropy Eh, za toto šetření, které podle mě je velice významné, ale jak bylo řečeno, to není eh, jeden případ. Já jsem byla poslankyní za Cádiz ve španělském parlamentu a během celého období 80. letech eh, to bylo jedn, mm, to, mm, to byl jeden případ za druhým eh, a eh, my jsme mm, tedy se snažili pořád hledat řešení toho problému. Jedno z řešení, které předložila španělská vláda, byly společné tedy břežní hlídky španělská Maroka, protože tehdy to bylo tedy Maroko, které ze kterého e, připlouvali tito migranti. A e, toto řešení společných e, pobřežních lídek, to byla velká inovace tehdy a bylo to velice efektivní a umožnilo to provádět kontroly nad těmito tedy katastrofami a proto říkám, bilaterální vztahy jsou velice důležité, protože tady jde otázky jako um, bezpečnost na moři a podobně, to je pořád ještě v kompetenci členských států přece. A proto bychom měli se snažit tedy o nějaké společné operace, jako třeba Atalanta, to je takový příklad společné operace. A my bychom chtěli, aby Eh, skutečně i ten úřad na Maltě k něčemu sloužil a i eh, zatím ale nemáme dostatečné evropské mechanizmy, abychom mohli eh, řešit tento velký počet incidentů, mm, tragédií, ke kterým dochází a tehdy, ale to byl válečný stav, takže do se zapojuje i to, které nese svoji odpovědnost, to je jasné a i španělská vláda to musí vysvětlit a pokud to nebude dostačující eh, informace, tak je třeba apelovat, aby to bylo dostačující, abychom dostávali tyto informace a i e, přes ty různé agentury a různá centra Evropské unie, které mají v držení informace. Tato tragédie ale neskončí, protože e, e, ne pro, ta, ta tragédie tedy neskončí jenom proto, že už není zde válečný stav. Ne, tyto tragédie budou pokračovat a proto Evropská unie by měla tedy spolupracovat více a především bilaterálně. Děkuji paní Weber dvě minuty. Thank you, chair, and, uh, thank you very much. Děkuji mnohokrát hostům za přítomnost a za práci, kterou zatím odvedli i za předložení, představení těchto zpráv. Já souhlasím s kolegy v řadě aspektů. Musím říci, že se stydím za to, že takové věci se dějí nedaleko Evropské unie. A z různých důvodů, ale s velkou cenečností necháme lidi umírat protože problém, říkáme, je, že kdo se jich ujme poté. Ale protože nevíme, kdo se jich ujme, tak je necháme umřít. A v trestním právu členských zátů máme ustanovení, že pokud necháte trpící osobu umřít, tak jdete do vězení. A je, následuje tedy trestní postih. Já osobně, mně nejde osobně o to zjistit, do jaké míry to eh, odpovídá na to. Má možná díl odpovědnosti, ale já jsem občankou občanské eh, Evropské unie a chci, aby Evropská unie něco podnikla. Jinak eh, je mi líto. My jsme se tolik snažili o vytvoření agentur Evropské unie. Poskytujeme jim více prostředků a nakonec vidíme, že počítáme oběti. A lidé, kteří vyrazili na cestu v, tak, za těchto okolností, neusilovali o evropský sen, ale prostě i šlo jim o život. A myslím, že skutečně neseme díl odpovědnosti a musíme něco udělat. Skutečnost, že to provádí pašeráci a že to je vlastně jejich práce, měli bychom je pochytat a poslat do vězení. Tak neměli bychom se však zbavovat od jako Evropské unie. Paní z Argentina, dvě minuty. Um, en dankjewel Tineke uh, voor je verhaal. Toen ik het las, eh, het leest als een rom. já také děkuji za tuto zprávu. Když jsem to četla, tak jsem se domněla, že je to něco jako z románu. Je to příklad uh, toho, jaké chyby se mohou stát. Prostě v okamžiku, kdy se to všechno dělo a dnes, tak tyto tragédie se dějí dodnes a kdo je tím vinný? Musíme potírat eh, pašování lidí. Prostě musíme k tomu přistupovat eh, jinak a nenechat teda putovat eh, lidi na takovýchto skořápkách do Evropské unie. Eh, oni to dělají, protože nemají žádnou jinou možnost a já se domnívám, že je to eh, součást naší azylové politiky, že zkrátka lidé přicházejí tím nekaz, nezákonným způsobem a my jsme spolu zodpovědní za takovéto katastrofy. Něco jiného je takový odpor členských států, ať jsou tedy členy NATO, že oni se brání zveřejnit informace, kdo kdy kde byl. Jak chceme pracovat na Dublinu 2, na změně azylové politiky, na doložkách solidarity. Jak se to může podařit, když všichni toto přehlížejí? Paní Striková, to jste s tou zprávou ukázala, měli bychom se nad tím zamyslet, já jsem vám za to vděčná. Ale myslím si, že pokud eh, teda když lidé to přehlížejí, tak eh, to není správné. Děkuji, chci poděkovat oběma řečníkům, zejména zpravodajce za zprávu. Odvedla skvělou práci, pozbírala data, promluvila s přeživšími, jednala i s ozbrojenými silami na Maltě. Výsledek její práce je podložená zpráva, která poskytuje velmi jasnou představu o tom, co se stalo a kdo by měl nést odpovědnost za ignorování volání o pomoc. Chci vás informovat, že další iniciativa, která má zveřejnit umrtí ve Středomoří, je projekt Boat for People, který skrze organizace námožních akcí od 7. do 9. července bude schromažďovat informace a monitorovat operace. No, a pokud zaznamenají eh, nedostatečnou pozornost a ignorování volání o pomoc, tak zahájí příslušné trestní kroky. A je důležité, aby následovaly činy, protože nemůžeme schvalovat beztrestnost. Je třeba dramatických kroků, abychom zabránili tomu, že se lidé budou utopit. Pan Santini zmínil, že je třeba znovu otevřít eh, střediska na Lampeduze, která byla uzavřena již před rokem. Děkuji. Pan Diaz de Mera na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já zde eh, zdravím a vítám tuto pozitivní eh, mm, zprávu paní Strik a chci říci panu Santinimu, že já jsem byl předsedou výboru pro eh, migraci, demokracii a uprchlíky Rady Evropy po tři roky, a takže mm, vím, o čem se hovoří. Tato zpráva je velkým apelem na solidaritu a na e, poskytnutí pomoci na moři. Pomoc na moři to je něco, co hodně leží na srdci našemu výboru a parlamentu, ale také musím říci v návaznosti, že myslím si a plně věřím v naší španělskou armádu, takže je nemožné, že by lhali. Žádná e, helikoptéra té fregaty, ani žádná tedy e, e loď a by e, tedy odmítla pomoc. Ani fregata nedostala žádné volání z Římského koordinačního centra, pokud vím. A paní Strik, jak můžete vysvětlit e, takový fakt, a to je, že fregata Amanda Nunes Eh, poskytovala eh, úspěšně pomoc eh, dříve tedy. A proč tedy dvou by poskytla pomoc a jedné ne? To, jak to vysvětlíte? Přece nemůžete někoho jen tak mm, odsoudit na základě vašeho podezření. Já jsem proto, aby se to mm, dohloubky vyšetřilo. Ano, já vítám takové zprávy, vyšetřovací zprávy v této mm, věci. A závěrem, pane předsedo, hmm. pět doporučení nám předkládá paní Strik. Dobrá doporučení Evropském parlamentu to jsou. A je třeba ale samozřejmě věci prošetřit a potvrdit si. Budeme na tom spolupracovat. A e, samozřejmě, já, já říkám, když vy tedy eh, chcete tedy ko, ko, souřadnice, lokalizace lokalizace koordinát, tedy souřadnice té lodi španské fregaty v určitém okamžiku, no to se těžko teď zjistí. Potom máme zde i mm, mm, plavidlo Borsiny, které bylo údajně 37 mílí. No jak jste to zjistila? že v tom okamžiku tam byli, takže tak. A potom máme ten protokol pro eh, E, Středozemní moře. Já to vítám, ano. Ale nejenom pro Středozemní moře. E, I zeptejte se předsedy e, našeho výboru, který je u Atlantiku, kde i tam u toho pobřeží máme hodně tedy mrtvých, kteří k nám připlouvají z západní Afriky, takže to by neměl být pouze protokol pro střední moře, ale pro všechna moře, oceány a já zde Eh, chci, aby eh, španělská, eh, chci zde vzdát hol tedy našemu ministerstvu obrany a naše, naší armádě. Děkuji a pan Fučetem, prosím. Já se pokusím respektovat dvě minuty. Ano, upřímně, já také <clears throat> nechci zde dělat ani projevy za těchto okolností že chceme protokol pro azyl, potom všichni dohromady bychom se měli spojit a tak dále. Ne, já bych chtěl říct si jiné věci protože zpráva paní Strik <clears throat> a pana Santiniho eh, to je eh, tedy zpráva tak eh, jaksi absurdní a vůbec těžko akceptovatelná pro nás. Takže teď asi je těžké dělat nějaké projevy, protože tady diskutujeme o trestné činnosti, eh, ke které došlo a o tom eh, faktu, že někdo eh, jaksi úmyslně tam nechal nebo z nedbalosti tam nechal umřít lidi, protože nepomohl a mm, takže když třeba někdo je, tedy nepomůže někomu, kdo je obětí automobilové nehody a nepomůže, no tak je mm, potom trestně stíhán. Přece to je povinnost pro všechny, pro fyzické osoby, pro členské, pro vlády, pro NATO a tak dále dále. Takže to jsou velice těžké trestné činy. Ale zde zde tedy <clears throat> nemůžeme tedy eh, tady říci Eh, že tedy eh, eh, je na vině tedy španělská, španělské námořnictvo nebo jiné námořnictvo a mm, pokud někdo něco takového tady tvrdí, tak to musí všechno předat příslušným orgánům činným v trestním řízení a k tomu je justice, aby tedy, nebo i tedy státní prokuratura, aby řešila trestné činy a tedy naše povinností je podat trestní oznámení a já bych tedy Mm, velice rád, aby i mm, tedy justiční orgány se tomu věnovaly, protože tady e, to jsou údajně tedy e, mm, trestné činy, e, které lze tedy i stíhat třeba před Hákským soudem a tedy ne v parlamentu. Děkuji, pane Kročeta. which is willing to... Dám slovo paní Antičevič, která poprvé vystoupí je to jako pozorovatelka chorvatské delegace. Vítáme vás. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Je vždy nejtěžší říct si jednoduchou pravdu. Ti lidé byli ponecháni vlastní smrti přes volání o pomoc. A přestože ta loď byla identifikována, zaměřena pobřežní stráží. Nikdo se nepokusil jim pomoci. Až na devět lidí všichni ostatní zahynuli žízní a hladem. A pokud hovoříme o lidských právech a současně necháme lidi umírat, tak to ukazuje, jak vyprázdněná jsou naše vyjádření. Lidé prchající z Libie nebyli považováni za prioritu a nepovažovali za odpovědné pomoci ani síly to a další ozbrojené síly. A Spojené národy odhadují, že asi za 100 tisíc lidí umírá při pokusech o překročení Středomoří v roce 2011. Lidé podnikají zoufalé kroky, aby dosáhli bezpečí v Evropě a jsou považováni za hrozbu, místo toho, aby byli považ, považováni za osoby, které si zaslouží ochranu. To se stalo v Itálii před několika lety. Kapitán lodi se dostal před soud, protože zachránil uprchlíky. A řekl soudci, nikdy jsem se necítil lépe, když jsem udělal něco správného. Paní McIntyre na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci poděkovat paní Strik za její zprávu. Je, je, je jasná, výmluvná. A je skutečně hrůzné, že v dnešní době vidíme stovky lidí, které umírají jako uprchlíci na moři, kdy by mělo být naprosto dostupné vyřešit tento problém. Sdílím názor pana Busutila. Je důležité se zabývat příčinami, ale ještě důležitější je zabránit tomu do budoucnosti. A já bych zejména si přála, abychom v tomto směru zvážili návrh Euroshore. Návrh tedy vytvořit evropský systém kontroly a dohledu na hranicích, národní koordinační centra, kdy bychom získali situační zprávy v evropském měřítku. A proto bych se přimluvila, abychom se soustředili na to, co můžeme dělat skrze Euroshore, abychom zajistili, že jsme schopni řešit tento konkrétní problém a poskytli pozitivní kroky pro budoucnost. A měli bychom se skutečně vydat touto cestou a nikoli e, tou cestou, kdy budeme určovat, kdo co zkazil v minulosti. Pan Bronz. Děkuji. Jdu za to může, když 72, ano, 72 osob se vydali v malé mm, vratké lodi přes nebezpečné moře. Libijské milice na ně volali a řekli, že vyhostí z Libie a proto se vydali na jich. Avšak nejsou důkaz o tom, že byli uneseni v subzarské Africe a potom dovezeni do Liby. Oni tam přišli sami a dokážu si představit, že se nechtěli usadit v Libii, ale směřovali do Evropy, do země zaslíbené, minimálně dospělí, mezi nimi také mají určitou vinu. Vinu nesou také vojenské, rybářské a další lodě, helikoptery, kteří je nezachránili. To je odsouzení hodné. Ale učinili tak s vědomím, že kdyby tak učinili, oni a jejich země by měli odpovědnost, protože by se jim stalo to, co se stalo, když za podobné činy byly odsouzeni lidé v Itálii. Tedy není možné vydírat zachránce z ekonomických důvodů. A Pašeráce s lidmi využívají neštěstí chudých tohoto světa. Ale politická soudní orgány v Evropě nesou vinu. I v mezinárodním měřítku, kteří odměňují ekonomické migranty, když projednávají žádosti o azyl a zdůrazňují, že není možné je navrátit do země původu. A to motivuje ty tyto osoby, aby se pouštěly na tyto nebezpečné cesty. Kdyby všichni byli navráceni, tak by vyschl tok migrantů. Pan Jakolino, poslední vystoupení. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Tady ty různé eh, příspěvky ukázaly, jak eh, ty události byly tragické a mm, eh, zde se hovoří o obchodování s lidmi a velice často eh, eh, těmi pachateli je organizovaný zločin. Já jsem eh, my zde tedy máme teď i na to tedy specifický výbor a mm, zprávy na tém, téma tedy této kriminality. Zde já jsem tedy ze Sicílie a jak i tyto dny, jak zde jsme slyšeli od dalších kolegů, tedy z Egypta, z Libie, tedy do Lampedusy, tedy připlouvají lodě a asi to přijímací centrum v Lampeduse by mohlo být reaktivováno, ale Lampedusa eh, to je tedy struktura pro pozorování a ty osoby potom eh, jsou tedy převáděny, předávány jinam, ale Evropská unie nám moc nepomohla. My často jsme o tom tady diskutovali. Já si pamatuju, i na posledním zasedání ve Štrasburku jsme hovořili o solidaritě, o Eh, pomoci, ale to znamená konkrétní činy. Kolegyně Stry, kolega Santini. Takže zde <clears throat> bilaterální dohody mezi Evropskou unii a těmi sousedními státy na hranici Eh, dnes tedy asi ne s Libií, ale s Tuniskem a i s Egyptem. Egypt také by mohl být partnerem takové dohody. Eh, a ty by řešili obchodování s lidmi. Eh, to je téma velice aktuální dnes. Ty problémy známe v Itálii, na Maltě, ve Španělsku a to bude pořád problém a proto je třeba jasně říci, jaká je odpovědnost Evropské unie, která se musí chovat solidárně s námi. A nyní poslední komentář, reakce na to, co jste vyslechla. Prosím, paní Sry. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám všem za reakce na mé vystoupení a na zprávu a za poděkování a také za někdy kritické poznámky. Z toho se můžeme poučit. Já chci zdůraznit eh, na začátku to, co řekl pan Busutil že od té doby došlo k řadě incidentů. Já jsem tím začala. Minulý rok 1500 osob zahynulo ve Středomoří. Tedy důvod, proč to tak pečlivě hodnotíme, je proto, abychom se poučili do budoucnosti z této nehody, abychom zabránili podobným tragickým případům. A myslím, že to skutečně souvisí. Musíme zjistit přesně, co se stalo, abychom se z toho poučili. Takže je třeba získat tato fakta, kdo co udělal, kdo za co odpovídal, proč nedošlo k reakci na jasná eh, volání o pomoc. A proč nedošlo k, k spolupráci mezi členskými státy nebo mezinárodními organizacemi, aby bylo zajištěno že nové případy budou tedy příslušnou reakci. Pan Busotil také zmínil otázku, že za to mohou obchodníci s lidmi. Ano, souhlasím s tím, souhlasím také s paní z Argentíny. Je třeba se dívat dále. Proč mohli využít situace obchodníci s lidmi? Byli mezi zbouřenci a Kadáfím. A, a museli tedy uprchnout z libijských vod. A naši občané byli evakuováni z Libie. Tito lidé nikoli. Museli si nalézt vlastní cestu. Uprchlické tábory byly přeplněné. A proto je třeba se zabývat všemi faktory a příčinami, které sehrály úlohu situaci těchto zoufalých lidí, kteří se museli pro něco rozhodnout a vydali se tedy na moře, na nebezpečnou cestu. A ocitli se v situaci bez pomoci. Takže chci skutečně říci, že vzhledem k tomu, co, stalo, co se stalo na moři, je také odpovědností Evropské unie. A tento případ ukazuje, že to není případ, který se týká tedy extrateritoriálních vod. Jsme za to odpovědní, jednotlivé členské státy za to odpovídají a máme společné hranice, takže také hledáme společná řešení těchto otázek a proto vás chci opět upozornit na možný závazný protokol. Samozřejmě se zabýváte jinými věcmi, ale začněme protokolem o Středomoří, protože pokud bude účinný, tak je možné ho vstáhnout také na jiné oblasti. Ale neměli bychom řešit pouze oddělené problémy jednotlivosti, ale zabývat se tím eh, určitým celkovým způsobem. Hovoříme o trestnosti právě toho pohledu zpět, ale tady dochází k tomu, že jsou trestně odpovědní osoby, které zachraňují ostatní lidi tyto osoby se staly předmětem trestného, trestního řízení, protože byly podezří, podezřelí z toho, že pomáhali uprchlíkům. Jde o obchodní i další plavidla, která nechtějí okamžitě reagovat na volání o pomoc. Takže neměl bychom to řešit eh, jednotlivě, ale globálně. A potom bude možné také ukázat frontovým zemím, že v tom nejsou sami. Je třeba tedy podniknout záchranné akce a nesouhlasit s vyloděním. Skutečně je třeba splnit povinnost a potom také se podílet na odpovědnosti. A to je skutečně důležité. A vy jako Evropský parlament máte tuto možnost zahájit eh, toto šetření. Jak vytvořit podobný protokol a jak zdůrazňovat eh, společnou odpovědnost v tomto případě. A jedna další věc. Bez změn Euro, Euroshore. Ano, i já mám velká očekávání od eh, lepší výměny informací. Ale samozřejmě to nestačí. Také to závisí na tom, jak se s těmi informacemi potom naloží. A pokud se schopni zaznamenat velmi malé plavidlo, je třeba také vědět, že další krok musí být v souladu s humanitárním právem a s dalšími normami, tedy nevyužívat těchto informací a ty osoby zase vrátit zpátky na moře. My podepisujeme dohody se sourodatskými zeměmi, kde jim vlastně říkáme, držte si migranty za mořem, Myslím si, že Evropská unie a Evropský parlament není hoden takového postoje a měl by zajistit, že se něco takového nestane. Tedy děkuji vám mnohokrát za pozornost a věřím, že budu moci s vámi spolupracovat opět v této věci. Děkuji. Děkuji za tuto výměnu názoru. Bylo to velmi zajímavé a produktivní, protože je to pro nás zdroj znepokojení, který trvá a budeme spolupracovat se členy Rady Evropy. Pane Santýnek, nechcete něco doplnit? Ne. Minutku, jenom bych chtěl připomenout, co řekla kolegyně Strik také, že problém když to zajímá málo členských států, jenom ty, které jsou kolem Středozemního moře, tak e, je to vlastně problém všech. První důvod je morální. Když umírají lidé, tak já si myslím, že žádný členský stát Evropské unie nebo Rady Evropy <clears throat> nemůže být mimo tuto odpovědnost. E, zříct se odpovědnosti. Druhý je důvod praktický. Je pravda, že ve Španělsku nebo v Itálii přistává většina těchto migrantů, nelegálních migrantů, ale potom mohou e, odcestovat jinam, třeba do, š, do Švédska, do Německa, do Spojeného království, tak nám pomozte, pomozte kontrolovat a umezovat <clears throat> e, tento, e, zamezit tomuto problému. Je to ve vašem zájmu, jak spolupracovat. Takže asi <clears throat> jak jsem řekl na, zač- na začátku, je třeba Eh, spojit naše síly. Mm, my máme omezené možnosti, ekonomické možnosti naše v Radě Evropy, Evropy jsou omezené. My máme na starosti eh, tedy lidská práva, potom se obracíme s konkrétními případy na národní vlády. Ale Evropská unie má peníze, má prostředky, i Evropský parlament o tom může rozhodovat a konkrétní hm, eh, akce ale budou moci se provádět, pokud budou zdroje. Je to něco, se týká všech, takže bychom měli opět budete se zabývat otázkami azylu, azylové politikou se zabývat eh, také, eh, protože eh, těch hm, tedy žadatelů tedy je více a více a Eh, eh, samozřejmě eh, jich přistávají stovky potom najednou a těžko můžeme aplikovat nějaké restrikce a jak jsem řekl, bilaterální dohody. Bilaterální dohody znamená dohoda mezi Evropskou unii a třetí zemí třeba. Třeba zde mm, byla jedna negativní dohoda Eh, která i byla odsouzena před, eh, před eh, tedy naším soudem pro lidská práva, který odsoudil za to, že nelze nikomu odmítnout pomoc na moři. Děkujeme oběma hostům, paní Strik a panu Santinimu. Děkujeme za vaši přítomnost a těšíme se na další spolupráci. And no further delay. Bez dalšího zdržení přistoupíme k bodu, který se týká debriefingu o cestě delegace do Washingtonu v březnu 18. až 22. a ten program byl vlastně trojí. Za prvé hodnocení iniciativ v oblasti ochrany osobních údajů, za druhé jednání o uplatnění vzájemné právní pomoci v rámci TFTP a jednání o hrozbě ochrany svobody projevu a ochrany soukromí vzhledem k dohodě PNR. Je to naprosto aktuální a nyní tedy vyslechneme pana Alvara a potom na půl hodiny zahoji rozpravu. Pane Alvaro, máte slovo. Thank you very much, Děkuji, pane předsedo. Pokud eh, tomu rozumím, zpráva nebyla zatím rozeslána, má být rozeslána všem členům Libe v následujících dnech takže brzy budete mít k dispozici všichni. Výborně. Protože už máme velké spoždění, prosím, stručně uvedu, co jsme tam prováděli. Pokud je o služení delegace, byl jsem tam já, baronka Latford, pan Sonic, pan Ducas, paní Romero López, pan Diez de Mera, paní Cipl pan Melo, pan, pan Tepanovákov a pan Albrecht a samozřejmě Claire Walls, která je zástupkem vedoucí styčné kanceláře EP v Washingtonu a Kristin Marin de Farinha, kterou určitě znáte z našeho sekretariátu Fan Kren, Irina a Petra Getz a na samém počátku bych chtěl velmi poděkovat za jejich pomoc a práci, kterou odvedli ve Washingtonu. Opět se ukázalo, jak kompetentní pomoc se nám dostává od sekretariátu. Bez nich bychom vůbec nebyli stejně efektivní. Pokud je o cíle, už jste nastínil, my jsme měli běžný program my jsme se podíleli na konferenci Evropské komise o ochraně osobních údajů. To se konalo 19. března. Čtyři členové Libe zde byli jako řečníci na této konferenci a my jsme se snažili tedy vést hlubší jednání s našimi partnery o nedávných iniciativách v oblasti ochrany osobních údajů a ochrany soukromí. A také jsme se podíleli tedy na té konferenci vzájemná ochrana, tedy právní, při právní, vyžádání právní pomoci a při extradici a v neposlední řadě PNR, tedy dohoda mezi EU a USA. I to bylo tématem, ale o tom se mezi tím hlasovalo. Setkání byla s ministerstvem financí, ministerstvem vnitřní bezpečnosti, ministerstvem obchodu, ministerstvem zahraničí a ministerstvem spravnosti. Považoval jsem za velmi, velmi zajímavé setkání s Johnem Brennanem, asistentem prezidenta pro vnitřní bezpečnost. Jednání tedy v Bílém domě a, a poradcem, tedy prezidentem Obamy, jakým způsobem tato legislativa bude řešena. Na federální obchodní komisi s našimi partnery byl americký odvolací soud District Columbia a jakožto závěry a další kroky můžeme říci, že jednání poskytla delegaci celou řadu reakcí na balíček reform v oblasti ochrany osobních údajů a také na Bílou knihu o ochraně soukromí. A získali jsme informace, jak můžeme koordinovat společné přístupy. A měli jsme také štěstí, protože vlastně obě komory kongresu se zabývají touto legislativou, takže jsme získali lepší vhled na postupy ve Spojených státech v této oblasti a také jsme získali informace o stanovisku občanské společnosti. Delegace také dále projednala dohody PNR a uplatnění dohod TFTP a obecné dohody o ochraně osobních údajů. Takže jsme také měli prostor pro to, abychom sdělili americké administrativě obavy Evropského parlamentu v souvislosti s některými konkrétními body v těchto dohodách. Vyhodnocení realizace dohody TFTP může být předmětem jednání ve výboru. My jsme to naplánovali na konec června, ale důraz jako důraz předcházející cesty delegace do Washingtonu bylo legislativní dialog v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti. Do tohoto rámce zapadají otázky soukromí a podařilo se nám se dohodnout také tedy společně se sekretem, který nás doprovázel, zahájit takový přístup, že to není jednotlivá koordinace, ale je to dlouhodobý proces a došlo také k pokroku v tomto směru. A může tak, proběhne také slyšení zde v Bruselu a další akce na jaře 2013 opět ve Washingtonu, tak jak jsme to navrhli jako delegace. Takže celkově za to bylo to jako obvykle velmi zajímavé. Našli jsme některé společné body a některá, některé body, kde se stále lišíme. A pokud je o dlouhodobé iniciativy, tak jsme pochopili, že Evropský parlament a členové tohoto výboru přebírají iniciativu za následná jednání o konkrétních bodech a také za spolupráci mezi EU a Spojenými státy v uvedených oblastech. Pokud, pokud máte otázky, je tu se řada kolegů, kteří se zúčastnili této delegace. Možná kolegové něco doplní, opraví mě, anebo možná budou jenom rádi, že jsem řekl to, co měl říci. Děkuji, pane Alvaro. Začneme rozpravu, kdo členové delegace, kdo jel do Washingtonu, kdo žádá o slovo. Pan Díaz de Mera. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já zcela souhlasím s tím, co bylo řečeno. Velice stručně Eh, to, co vystižně řekl pan Alvaro. Ano, já jsem byl také členem delegace a já eh, eh, tedy vítám to, že jsme mohli prohloubit naše vztahy, pokud jde o FATP, pokud jde o tedy PNR. A musím říct si něco, co bychom měli vzít do úvahy do pro eh, budoucí podobná setkání či delegace. My jsme zjistili, že eh, členové parlamentu měli malý zájem. Málo se tedy jejich hm, tedy kongres má malý zájem o tuto tematiku. A hm, je třeba, aby eh, k nám přistupovali jako k rovným a v každém případě <clears throat> Ministerstvo pro eh, spravedlnost, Ministerstvo spravedlnosti, Bílý dům, eh, Ministerstvo financí a federální eh, ministerstvo pro, federální ministerstvo pro obchod, ty o to zájem měli. A já si myslím, že skutečně hm, Eh, mm, příští konference bude v tomto užitečná. A ještě bych chtěl říci, pane předsedo, nevím, zda pan Alvaro to eh, komentoval, ale eh, ty kroky ze strany Ameriky v žádném případě asi nepůjdou cestou legislativní reformy. A samozřejmě mm, Eh, zde tedy eh, pro nás je to věc velkého zájmu a eh, tedy na jejich straně je ten postoj jiný. Děkuji, pane Diastemera, paní Romero. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Já chci potvrdit vše, co řekl předseda delegace ve Washingtonu, protože ano, <clears throat> zájem amerických úřadů byl takový, že se snažili tedy reagovat na naše žádosti a dotazy, ale samozřejmě jeden z důvodů naší návštěvy bylo vyjednávat smlouvu, ale zde parlament je přece pouze eh, jedno, jedním z účastníků a eh, takže ty úřady nebyly naším partnerem pro jednání. Eh, otázka podobné povahy, to je otázka, kterou se také zabývá kongres. Samozřejmě i předchozí eh, schůzky byly užitečně, užitečné, možná eh, tato tolik ne, protože tehdy pan prezident Obama předkládal návrh reformy na ochranu osobních údajů, to je téma velice citlivé, ale <clears throat> my jsme ale nebyli v dostatečném kontaktu s členy kongresu, s kongresmeny, takže já se ptám, zdali bychom nemohli americké kongresmeny pozvat, tedy ty, kteří mají na starosti ochranu osobních údajů, protože my jsme zjistili, ano, tady jsou konkrétní témata, o kterých se diskutuje v Kongresu Spojených států, ale my jsme neměli možnost se skontaktovat, spojit právě s těmi dotčenými kongresmeny kteří to mají v gesci, měli bychom je pozvat. Prostě není normální, že kongres USA eh, tedy dostane eh, delegaci eh, eh, výboru Libe, ale přece pro ně to je něco neslíchaného, protože oni, mm, pro ně logické je, že tedy to budou vždycky jednání mezi dotčenými kongresmeny a občany parlamentu a já myslím, že tady bychom měli asi lépe se obeznámit se situací tam a zlepšit kontakty s jednotlivými kongresmeny, tak abychom s tím mohli něco udělat do budoucna. Určitě dojde ke změně legislativy, možná na obou stranách, tam i tady. A je jisté, že eh, tato otázka je velice citlivá ve Spojených státech, eh, protože eh, tam je velký rozdíl. Pro ně tedy ochrana osobních údajů není, je to něco jiného, oni mají ochranu spotřebitele, která to substituuje. Děkuji. Pan Papalikonau. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat panu Alvarovi za to, že vedl delegaci a koordinoval celou akci. Chci poděkovat sekretariátu a všem přítomným. <clears throat> ano. Já jsem již byl po druhé součástí členem takové delegace a také já jsem měl pocit, tak jak řekli kolegové, že mm, jak si se zbližujeme, i když eh, Spojené státy mají jiný přístup eh, eh, ve srovnání s námi. Ten tedy mm, útok před devěti lety, 9. září, byl zásadní faktor i pro změnu ochrany osobních údajů, to všichni dobře víme. A ale teď se naše pozice přibližují a e, je o čem diskutovat. Naše jednání tam byla plodná, e, navázali jsme i nové kontakty a je třeba, abychom je také pozvali, aby přijeli sem, abychom tyto kontakty pěstovali, udržovali, <clears throat> abychom také Eh, udržovali kontakty i zde na evropské půdě, nejenom na americké půdě. A já zcela souhlasím s tím, co řekl pan Diaz de Mera a paní López. Je třeba, abychom se pokusili eh, povyšit ty diskuze na politickou úroveň, protože eh, na řadě jednání, ano, nám druhá strana říkala, my to chápeme, my víme, v čem je technický problém, ale politické rozhodnutí je politické rozhodnutí a o tom musíte diskutovat eh, se členy kongresu, tedy s vašimi partnery, kolegy. Do budoucna, tedy. <clears throat> Já to vidím tak, že je třeba pokračovat s podobnými delegacemi, eh, být co možná v nejužším kontaktu a snažit se i Ehm, spíše jednat tedy s těmi našimi politickými partnery protějšky ve Spojených státech. Jak řekl pan Alvaro, čekají nás další jednání, takže bychom to měli mít na paměti. Paní Cipl. Ja, schönen Dank. Ich bin... Děkuji. Já zas úplně tak optimistická nejsem jako ostatní kolegové a kolegyně, co se týče toho zbližování i ve Spojených státech. Eh, takzvané občanské společnosti existují taková hnutí, co znamená ochrana osobních údajů, ale neodráží se to do vš- ve všech patrech vlády. A e, musíme tedy vzít na vědomí, že to není nějaký celoamerický zákon, který by to pokryl. A mě by bylo také milejší, pokud bychom tedy v té diskusi s USA, která je nutná a důležitá, eh, si vyjasnili naše pozice, koho pozveme na takovou tu diskusi. Za to budou zástupci vlády, občanské společnosti a tedy ti vládní zástupci by měli přijet s jasnými stanovisky a to by bylo dobré, kdyby to nebyly jedno, jednotliví aktéři, zástupci jednotlivých politických skupin, ale pokud bychom my jako výbor, jako parlament měli nějakou jednotnou pozici. Takže celkově si myslím, že bude záležet na tom, abychom dali na vědomí určité základní přesvědčení. Podporuji paní Reling, že ochrana osobních údajů to není nějaká vedlejší záležitost, ale je to věc, kterou musíme zásadně chránit a říci si, eh, do jaké míry jsou pro nás důležité ekonomické zájmy, abychom našli vyváženost mezi těmito zájmy. Takže myslím si, že to je mezi EU a ostatními státy zajímavá debata. Helbert. Děkuji, pane předsedo. Já také děkuji panu Alexandru Alvaruje, předsedovi delegace, kterému eh, se podařilo to schrnout dobře, to celé dění. Já bych chtěla jenom doplnit, že jsme absolvovali tu konferenci, a, kterou organizovala Evropská komise, tedy k o ochraně osobních údajů a stavu na obou stranách Atlantiku. Je tu úzká spolupráce, ale je zapotřebí ji ještě posílit. A to si myslím, že je důležité. A ostatní kolegové také zmínili, že na tom posílení tematické spolupráce to musíme dále rozšiřovat. A následně potom po této cestě jsme také zjistili, že bychom v těch slyšení o balíčku ochrany údajů, o tom budeme hovořit tady ještě zítra, že při tom slyšení v říjnu bychom měli pozvat zástupce z USA a považuji to za velice důležité, abychom to podnikli a chtěl bych konstatovat, že bychom chtěli jít touto cestou, aby tu byli zástupci eh, kongresu Spojených států, abychom v tom transatlantickém měřítku mohli diskutovat minimální standardy ochrany osobních údajů. Jak říkal zpravodaj. Zítra budeme prodiskutovat to nařízení a z tohoto pohledu je významné, abychom vedli tuto debatu přes Atlantik, která se bude zaměřovat na další eh, zbližování při stanovování standardů ochrany osobních údajů a myslím si, že ta možnost, eh, která se týká ochrany soukromých osobních údajů, Tady ten pokrok je dobrý a otázka, a poli, e, otázka policejní a justiční spolupráce tam jsem také trochu skeptičtější, protože už dále pracuji jako zpravodaj pro tu transatlantickou spolupráci a musím říci, že ten feedback, který máme z jednání, není zase úplně optimistický, že bychom dosáhli nějakého velkého pokroku ve standardech. To znamená, tady tu výměnu informací potřebujeme. Prostě zdaleka nejsme ještě tam, kde bychom mohli mít v určitém tom stavu jednání a musíme si daleko více vyměňovat informace, poznatky, přemýšlet o nových cestách komunikace a ne prostě se sejít jenom jednou za rok nebo za, jednou za pár let eh, si zaletět do Washingtonu a sejít se na hodinku, ale prostě najít si takový formát jako třeba videokonference nebo možnost eh, pozvání do Bruselu využít eh, v zesílené míře eh, této možnosti a navázat přímý kontakt eh, s kongresmeny z Washingtonu. Now we turn back the floor to Mrs. Dáme slovo panu Alvarovi, protože nevidím, že by někdo další se hlásilo slovo. Tak vám chci říci, že jsme plánovali na počátku podzimu, že proběhne tedy meziparlamentní akce, kdy členové národních parlamentů a Evropského parlamentu budou spolupracovat, aby vyhodnotili vývoj v oblasti spravedlnosti a bezpečnosti. Podle Lisabonské smlouvy máme celou řadu zkušeností a chceme tedy zlepšit naše výkony, ale také jsme předpokládali, že u této přejitosti na zářivém jednání bychom pozvali členy amerického kongresu. Pozveme také zástupce americké administrativy, aby se zúčastnili této akce. A pokusíme se, aby se to povedlo a aby tyto zásady, které jsme upravili, tedy zlepšit parlamentní dialog mezi americkým kongresem a Evropským parlamentem. Mimo jiné, to je náš trvalý zájem a my chceme zajistit, že skutečně dostanou od nás pozvání a budou se na to muset připravit. Tedy, pane Alvaro, chcete-li toto zakončit, to hodnocení, prosím. Děkuji, pane předsedo. Mohu být stručný. Chci poděkovat eh, poslancům, kteří se zúčastnili za konstruktivní práci ve Washingtonu. A já už jsem vyjádřil vděčnost sekretariátu a možná jedna věc týkající se kongresu, tedy naši legislativní partneři. Myslím, že je velmi dobré je pozvat do Bruselu a měli bychom i nadále ukazovat, že se nenecháme odradit tím, že se neúčastní jednání, když jsme ve Washingtonu. Chceme je pozvat. Máme v listopadu volby ve Spojených státech, tak možná budou zaneprázdněni, ale jako alternativu bychom mohli nabídnout, že tam pošlou své úředníky na vysoké úrovni. Naše zkušenost je taková, že právě tito vysocí úředníci jsou velmi dobře informovaní a poslanci jsou mnohem závislejší než například my na jejich odbornosti. Takže v této oblasti jsou tedy velmi aktivní v oblasti legislativní činnosti. Takže bychom měli nabídnout tuto možnost, aby příslušní vysocí úředníci pracující s poslanci, s kongresmeny a senátory mm, se mohli zúčastnit, abychom se tedy abychom nebyli zdřenliví, pokud je o kontakty právě s těmito úředníky. A pokud je o zájem dialogu, tak eh, budeme jednat s kýmkoliv, kdo bude ochoten s námi jednat. Jsme si všichni vědomi podmínek eh, volební kampaně na podzim ve Spojených státech. Takže to budeme mít na paměti, abychom mohli poslat pozvání dostatečně dopředu. A nyní přistoupíme k dalšímu bodu. Zpráva z vlastní iniciativy, kterou dostal pan Kyriakos Triantafrides, posílení vnitřní solidarity EU v oblasti azylu. Je to tedy návrh komise v oblasti azylu, program lepšího sdílení odpovědnosti a lepší důvěry. Bylo to schváleno v prosinci 2011. Rada dospěla k závěru o obecném rámci a praktické solidaritě u členských států, které čelí tlaku na vlastní azylový systém a dochází také ke smíšeným migračním tokům k tomu došlo tedy v březnu 2012. Máme tu zprávu z vlastního podnětu pana Trianta Flidise. Vyslechneme pana Trianta Flidise a potom zahájíme diskusi. A potom také se připravíme na setkání s panem de Kerchov, koordinátorem boje proti terorismu.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 Tady jsou rozdíly mezi radou a parlamentem a není to tak jednoduché. Já bych e, to nechtěl komplikovat e, v mé zprávě. Mně jde spíše o to, abych vytvořil takovou oblast ochrany na základě principu solidarity a správné rozdíly, rozdílu, rozdělení zodpovědnosti. Nejsou to žádné abstraktní koncepce, eh, které bychom odložili stranou a zase je zapomněli, jak tomu často bývá Solidarita a rozdělení odpovědnosti to jsou základní principy článku 80. Tento článek 80 říká, že Evropská unie že se necháváme vést principem solidarity a dělením odpovědnosti mezi členskými státy. A to platí také pro oblast hospodářskou. Takže tady je nutné, aby ta opatření, které do té kapitoly patří, aby byla všechna, všechny eh, realizovány. My se nevždy řídíme tímto principem a proto je důležité říci, co znamená to správné dělení zodpovědnosti abychom opravdu dosáhli eh, efektivního systému a aby to nebyly jenom takové plané sliby. Já bych chtěl podpořit eh, zdůraznit to, že solidarita a dělení odpovědnosti eh, to neznamená, že ji převedeme na někoho jiného. Nechceme tu etablovat systém, který by vedl k tomu, že členské státy nebudou uh, dos, ne, nedo, nesplní své mezinárodní eh, závazky, ale chceme správné dělení odpovědnosti, aby chom jej mohli opatřit správnými opatřeními člen ze strany členských států, abychom nebyli vystaveni velkému tlaku azylových požadavků na základě tedy i demografických požadavků. solidarita a vzájemný respekt jsou důležité a pokud tu tento předpoklad není, tak to znamená narušení vzájemné důvěry. Je třeba zlepšovat asilové systémy a můžeme také respektovat práva žadatelů o azyl a ty, kteří mají právo na mezinárodní ochranu a můžeme zaručit eh, vlastně takovéto asilové aky. To znamená, tyto otázky jsou důležité, pokud ty azylové toky jsou nejrůznějšího složení, pokud tu máme uprchlíky, migranty nebo skupiny, které jsou obzvláště eh, zranitelné, nezletilé osoby a podobně. To je třeba brát v úvahu eh, u osob, které požívají mezinárodní ochranu a žádají o azyl. Nesmíme je házet do, je, do mm, jednoho pytle. Případ umrtí v Středomoří v roce 2011 to je opravdu tragédie a takovéto tragédie by se neměly opakovat. Co můžeme učinit v těch azylových otázkách? Máme tu dublinské nařízení, kde se definuje stát, který je eh, zodpovědný za předání azylového, azylové žádosti. A je to tedy ta země vstupu. To trochu oslabuje celý ten systém azylového řízení, protože pokud ta země vstupu nespracuje správně tu žádost, a tak eh, tady také porušujeme trochu případ hm, solidarity, nebo tu zásadu solidarity a eh, dělení odpovědnosti. Protože i ostatní státy by měly být eh, informovány nebo hm, tito žadatelé o azyl by měli být informováni o možnosti čerpání z ostatních fondů a možností. je třeba tyto otázky řešit na různých úrovních a odstranit nedostatky, postarat se o to, aby příklady dobré praxe se dále šířily. Samozřejmě je třeba také reagovat na konkrétní případy. Máme tu určitá stávající opatření a nová opatření eh, pro státy, které jsou pod zvláštním tlakem. Tady máme různé obce a možnosti. Můžeme například ty azylové žádosti zpracovávat společně, nebo někteří mohou žádat o e, mezinárodní ochlovu. Agentura EASO tady může sehrát důležitou e, roli, pokud jde o přímou podporu těm členským státům, který se to týká. A tady je také e, jsou důležité skupiny odborníků, které se zabývají azylovými otázkami. Nesmíme zapomenout na to, Agentura EASA by měla být ještě posílena. Máme tu různé fondy a musíme využít ještě více princip doplňkovosti můžeme dále posilovat solidaritu, vytvořit určité hospodářské podněty, pobídky. A chci opakovat, každé, každý návrh a každá, každé doporučení směřuje na to vytvořit určitou prostor ochrany, kde budou respektována práva žadatelů o azyl, těm, kteří mají právo na tuto mezinárodní ochranu. Tady se to dotýká ostatních politik, takže je to taková průřezová oblast i opatření na hranicích, týká se to vízové politiky. Je to takové průřezové téma. Pokud jde o azylovou politiku, tak se to přímo i nepřímo týká eh, i závazků vůči pravidlu mezinárodní ochrany. Na závěr jednu technickou poznámku. My jsme měli logistické problémy. Je tu celý obsah před námi, ale musíme ještě doplnit pozměňujícími návrhy a já bych chtěl vyzvat kolegy a stínové zpravodaje, aby se do toho procesu zapojili. Yes, thank you, Chair. Let me start by congratulating very warmly Mr. Triantafilidis for his excellent report and his... Děkuji, já chci poděkovat Řele za prezentaci a eh, těším se na různé eh, pozměňovací návrhy a náměty a jenom dovolte, abych zmínil dvě věci v té části, která se týká odpovědnosti. Pan Triantafilides zmiňuje různé klíčové akční eh, body. Jednak eh, eh, i stavět na zkušenosti z projektu ERIMA, což byl projekt o interním mm, přesídlení mm, žadatelů azyl. A když byl završen v létě minulého roku, tak tento projekt eh, přesídl 227 žadatelů o azyl z Malty do jiných eh, celkem šesti členských států, šesti členských států ze 27. To je sice prima, to je solidarita. 227 eh, osob bylo přesídleno. Myslím, že to bylo v období dvou let. A jenom připomínám, že minulý víkend 275 osob eh, dorazilo na naše břehy a <clears throat> nic jsme neslyšeli od Evropské komise ani o tomto projektu Eurima. Je dobré tedy eh, prosazovat tento projekt, ale eh, není tak jisté, že ten projekt je tak úspěšný. Já myslím, že ještě mu hodně chybí k tomu, aby byl úspěšný. A proto bychom neměli nejenom tento projekt eh, eh, rozšiřovat, a měli bychom eh, nejenom ho E, otevírat všem státům, ale nejprve musíme zajistit, aby byl skutečně operativní, funkční, co zatím není. Ale zpravodaj říká, že Evropská unie musí využívat směrnici o dočasné ochraně, <clears throat> když jsou splněny e, požadavky a kritéria. I to říká Evropská komise, ale když třeba Eh, tedy na vrcholu libyské krize tisíce lidí začalo utíkat z Libie, například do Lampedusy nebo na Maltu se dostávali, tak Evropská komise <clears throat> byla požádána, aby použila tuto směrnici o dočasné ochraně a zároveň Evropská komise mm, přišla s různými výmluvami, aby ji nemusela aplikovat. Říkala třeba, že nemůžeme použít tuto směrnici, rada by to neakceptovala. Od kdy komise eh, eh, dělá nějaké kroky na základě toho, zda to rada bude případně akceptovat nebo ne, nebo komise říká, nemůžeme ji použít, protože to není masový příliv migrantů. Kdo to ví, co je masivní příliv? A i ta směrnice o dočasné ochraně, i mm, ta by měla eh, použí, být používána a komise by nám měla jasně vysvětlit, kdy ji lze aplikovat a za jakých podmínek. Děkuji, stínoví zpravodajové jsou připraveni <clears throat> se vložit do diskuze jako první paní Kiom. Já se pokusím, pane předsedo, je to zpráva zajímavá a já zde hm, vítám zájem o tematiku solidarity a azylu. Je třeba to nahlížet koherentně, eh, protože to je konkrétní. Zde jsou různá opatření, která se snaží o eh, solidární evropskou politiku a také i zde se zúrazňuje dodržování evropského achky. Samozřejmě s tím lze než souhlasit když možná hm, budeme třeba, bude třeba ještě doplnit eh, toto o to se snažíme jako stínoví a jenom, abychom, abych respektovala mě, vyměřený čas. Za prvé praktická spolupráce a především otázka toho Evropského azylového úřadu. Jsem si jistá, že je třeba, aby ten úřad eh, Eh, skutečně eh, eh, řádně se zhostil svých úkolů, ale proto, aby mohl plnit ty úkoly spojené se solidaritou, tak je třeba si položit otázku o prostředcích a zdrojích, které musí mít. A možná bychom i mohli ještě nějak doplnit tyto zdroje. Okay. Je třeba, aby zpráva jasně uvedla, že tato praktická spolupráce <clears throat> nenahrazuje eh, legislativní harmonizaci. Zde eh, existují nedostatky eh, v harmonizaci legislativy a to nenahradí žádná praktická spolupráce. Solidarita, to je také i ten společný, efekt, společný, společný asilový evropský režim, který musí být skutečně ochranářský a efektivní. Ale zatím mám takový pocit z těch diskuzí o asilu, že eh, ty probíhající eh, novelizace ten standard titulačku snižují. Eh, tak pokud jde o harmonizaci legislativy a praktickou spolupráci, tady musíme být bdělí, aby skutečně ta harmonizace se posilovala. A poslední věc ke spolupráci. A především k azylovému úřadu poznámka. Je třeba, aby tento úřad mohl spolupracovat s občanskou společností a to úzce, protože jde o transparentnost a efektivitu. K finanční solidaritě rychle, <clears throat> protože ještě eh, jsou zde další diskuze, které se třeba týkají asilového fondu, k tomu se věnuji. A tady eh, zopakuji jednu věc, kterou i předložím eh, v pozměňovacím návrhu. To znamená, že tady nemůže to být nějaká náhražka národních rozpočtů. A existence eh, tohoto fondu neznamená, že členské státy se vyviní ze svých povinností. A eh, jak jsem řekla, i to financování musí být ochranářské, eh, transparentní a proto tento text a tedy to, tento předpis a předpis o fondu musí být souladu. Dále rozdělení odpovědnosti, to je téma hm, samo o sobě a takže o tom nebudu hovořit a ještě vzájemná důvěra, tím končím. Eh, to je eh, ta nejtěžší asi dimenze. Eh, ale <clears throat> zpráva pana Triantifilidise je v tomto významná, protože objektivně poukazuje na stav, a to je spíše stav vzájemné nedůvěry než důvěry. A je třeba tedy, abychom nadále pracovali na změnách, aby tato vzájemná důvěra se stala realitou a to je prostřednictvím společného azylového režimu, který bude hodný svého názvu. Děkuji. Senor Romeva. Pan Romeva. Thank you so much, actually. Děkuji. Já jsem si pozorně četl tu zprávu, protože je velmi zajímavá. A jak eh, důvodové prohlášení, tak obsah samotný jsou kvalitní. A my jako skupina zde nemáme zásadní problémy, které bychom chtěli doplnit. Tedy jak posílit některé informace pravodaje. Možná upřesnění některých aspektů související s programy přesídlení, to by byl jeden směr, ale kromě toho naprosto sympatizujeme s návrhy v zásadě ze dvou důvodů. Protože toto je sdělení, které musíme den co den opakovat, kde přichází do Evropské unie a nepřicházejí do jednoho členského státu a přicházejí do Evropské unie a musí mít takovýto přístup na evropské úrovni. A proto článek 18 také upravuje prostor pro tuto spolupráci, když je to nutné. A za druhé, ta situace v současnosti, tedy spolupráce s těmi státy, kteří přijímají větší míru populace, a to se týká jak solidarity, tak spoluodpovědnosti. A to bychom měli dělat. A v zásadě to čekáme hlubší analýzu, ale prozatím musím říci, že náš názor je převážně pozitivní a věřím, že budeme chtít pouze posílit některé návrhy a ne je upravovat. Paní Hirš. Děkuji, pane předsedu. Já srdečně blahopřeju zpravodaji za obsáhlý zprávu, která obsahuje mnoho podrobných bodů. Myslím, že takový dobrý základ a je to také podnět eh, k tomu, abychom se tímto tématem blíže zabývali a učinili kroky. Diskutujeme o této zodpovědnosti a solidaritě už delší dobu, a když se podíváme na tu situaci, tak eh, jenom málo členských států v rámci EU toto zodpovědnost přebírá a nemělo by to být tak, že jedny členské státy se stahují vědomně nebo třeba nemají tu možnost se takto projevit. Takže i tento fond pro azyl a migraci má možnost vyplácet, ale je to v současné době i problém financování. Prostě přesto je možné čerpat peníze, které by zlepšily situaci azylového systému. Víme, že jednotlivé členské státy nemají tu úroveň, jakou bychom očekávali a přáli si. A ani tedy nemám, nemají tu úroveň, kterou ta směrnice stanovuje nyní. Měli bychom tedy uh, si říci, kam se dále ubírat. A asi není tajemstvím, že já dávám přednost takového rozdělovacího klíče v Evropské unii. To znamená, že členské státy by vytvořily vůbec nějakou, nějaký základ pro řádné zpracování azylové žádosti, aby ti žadatelé o azyl měli odpovídající podmínky, ale vždycky se říká, mm, že Evropská mm, unie dává přednost tomu, aby více těch žadatů bylo v několika málo státech. To je vždycky otázka, jako co bylo dříve, slepice nebo vejce. My se označujeme jako jednotný prostor svobody, ale tato otázka eh, solidarity a společné zodpovědnosti je významná. I článek 80 by tu měl být zohledněn v tom dialogu s radou, která zatím postupovala dosti váhavě. A co se týče aspektu Dublinu 2 a ty těžkosti, které jsou nám známé, na ty je tady dobře upozorněno a my podáme další žádost, aby se vyzkoušel takovýto evropský distribuční klíč. Navazuje na dobré zkušenosti z Malty. Myslím, že to je takový ten eh, ústřední bod. Máme tu dobré zkušenosti a ty bychom v tomto směru, v tomto duchu měli dále rozšířit, aby tu byla možná spolupráce mezi více ročlenskými státy, abychom v té solidaritě a společné zodpovědnosti dále pokročili pan Kirkhope. Za prvé, nehovořím z britského pohledu, ale z naší skupiny. A pokud je o společnou azylovou politiku, bych eh, asi hovořil za Spojené království, bych to chtěl zmínit, ale chci říct se následující, chci poděkovat zpravodaji eh, za to, o co se pokouší, ale musím se dotknout nedostatečné úspěšnosti dosavadních snah Evropské unie jednotlivé systémy, včetně Dublinu 1 a 2, snažit se rozdělit odpovědnost pro řešení situace zadatelů o azyl. A když jsme, dařilo se nám, když jsme se podíleli na projektech OSM, já jsem se podílel na projektu v Bosně, s, s, s Velkou Británií a to byl velmi úspěšný program době, kdy ta situace byla skutečně velmi naléhavá na Balkáně. A chci jenom říci, že když se podíváte na dostatečnou pomoc Maltě, dostatečnou pomoc Itálii, velmi prakticky otázku sdílení odpovědnosti, tak zní to skutečně téměř trapně. A přeji zpravodaj všechno dobré a určitě budeme schopni postupovat v tomto směru spravedlivě a současně cítíme ten tlak díky geografickému umístění. A je tu ještě otázka Eurodaku, která se bude vracet. A svým způsobem nám pomohli tuto otázku řešit mnohem spravedlivěji, než dosud bylo možné. Kromě toho chci říci, že vítám iniciativu z hlediska naší skupiny, ale neměli bychom být tak sobečtí, pokud je o jednotlivé případy, jak tomu bylo v poslední době. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Kirgoupe. Některé otázky byly položeny. Možná dvě minuty, abychom měli dost prostoru pro jednání s panem koordinátorem pro proti teroristickou strategii, panem Jean de Kirkou, nejdřív pan Papa Nikolou. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat zpravodaj panu Trianta Fedesovi za zprávu. Skutečně to je mi důležitá zpráva. Souhlasím se strukturou a přístupem zpravodaje. A v této, tato zpráva může být užitečným návodem do budoucnosti pro nás, protože nám umožní splnit to, co si do roku, od roku, do roku 2012 chceme tedy splnit v oblasti azylových systémů pro ty, kteří mají nárok na azyl. Náš zpravodaj řekl, že je velmi důležité jednat o nezbytné solidaritě, o sdílení břemene, o spolupráci mezi členskými státy, ale nemůže to být pouze teoretické. Mělo by to také být praktičtě orientováno v našich politikách a měli bychom to zdůrazňovat. Pokud vidíme dosavadní výsledky, máme důvody ke spokojenosti. V naší zemi v Řecku přes 120 tisíc lidí přichází z třetí země do Řecka a řada z nich velmi často žádá o azyl, i když na to nemají nárok. Dochází k tomu proto, že někteří lidé jsou přesvědčeni, že zneužití azylového postupu umožní zůstat v Evropské unii na evropském území a budou moci pokračovat ve svém životě v Řecku a jinde v Evropě aniž by byli donuceni se vrátit do svých zemí. Zmiňuji, to, zmiňuji tento počet a tuto situaci, protože jsem pevně přesvědčen, že globální azylový postup by měl být kombinován s dalšími kroky na evropské úrovni. S odpovědností, kterou bychom všichni měli nést na ochraně, při ochraně naší vnější hranice a děláme cokoliv v Řecku, pokud se nám nepodaří snížit tok skrze severní Řecko, oblast Evrosu, osob, které přicházejí z Turecka, tak ať uděláme cokoliv, pokud nebudeme řešit tento problém, tak veškeré naše politiky v oblasti azylu nebudou efektivní. Takže tu věc, kterou jsem chtěl zmínit, je následující. A tím končím, pane předsedo. Když nastala tato situace, kolegové pochopí, že občané země, která řeší ten problém, nejsou také spokojeni. A sociální soudržnost té země je ohrožena. A lidé místo toho, aby jako prioritu měli ochranu osob, které mají nárok na azyl, by mají negativní přístup, protože jejich životy jsou často ohroženy v řadě případů. A to jsme zaznamenali při volbách ve Francii, to jsme zaznamenali při volbách v Řecku. Lidé někdy souhlasí s těmi, kteří mají extrémní přístup k řešení této otázky. A určitě pochopíte, že nesouhlasím s takovým přístupem. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Romero. Děkuji, pane předsedo. Já chci zdůraznit význam zprávy eh, kolegy Silidese, protože vlastně <clears throat> dnes je jisté, že země, které nesou Eh, to gro těchto žadatelů azyl, tak potřebují podporu, to, co mají, nestačí. A vlastně i vytvoření eh, eh, takových Eh, mm, sítě expertů, kteří eh, pracují eh, na této agendě, tak by měli spolupracovat, aby nedocházelo ke, ke zneužívání, ale ten fond vím. A jak říká pan zpravodaj, a víme, že to je v Dublinu, a mm, rada ale pořád je v opozici. Přece nemůžeme hovořit o solidaritě, když ti, kteří jsou solidární mezi sebou, tak to jsou pouze ty státy na jihu, ne na severu. Ty státy na severu mm, jsou přesvědčeny, že asi ti žadatelé o azyl, že jsou to eh, žadatelé, kteří nechtějí zůstat na jihu a stejně chtějí nakonec dojet někam na sever, do Švédska, do Německa, do Nizozemska. A mm, že to jsou ty cílové země pro ně. <clears throat> A je třeba, a e, bychom tedy jednali o nařízení Dublin. To se musí vyřídit, vyřešit, protože jinak za, zde nebudou žádné možné, možnosti. My před chvílí jsme hovořili o tom tématu e, té tragedie těch trosečníků na tom člunu, ale e, země na jihu Eh, jsou velice zatíženy na všech úrovních a mm, jsou také vlastně těmi státy, které přijímají všechny ty žádosti a to je eh, v Evropě hloupé přece tento postoj, protože eh, i, mm, i další migranti tedy se dostávají jinou cestou, letecky třeba, nebo přes hranice, ne jenom po moři. A já bych chtěla znát údaje, jak to je. Možná koordinátor <clears throat> to umožní, <clears throat> protože poslední, eh, tedy migrace, eh, to není ta migrace, eh, která se dostává tedy přes jich. A takže to nejsou většinou ti ze, zemí arabského jara. A to by bylo zajímavé také si do úvahy a skutečně hovořit o tomto tématu seriózně, eh, protože problém je v těch tragediích a ne v těch eh, číslech, i když se zdá, že mm, eh, mm, ale ten mm, projekt Eurema to je směšně malý projekt. A myslím si, že důležité je, aby Evropská unie měla tedy mechanismy, asilové mechanismy a nejenom finance, ale i infrastrukturu, aby skutečně <clears throat> bylo možné to řešit, abychom znali tedy, e, e, jaký mechanismus se bude aplikovat, jak se tedy rozdělí ta solidarita, jaký mechanismus se e, nahradí Dublin 2, pokud rada nepřistoupí k jeho novelizaci. A je třeba ale proto mít údaje. My údaje nemáme a Eh, ředitel eh, tedy Evropského úřadu pro azyl, který tady byl, tak také neměl údaje, pouze měl tedy údaje z těch detečních center z Řecka protože eh, ano, většina gro těch migrantů je v Řecku, ne na Maltě, ale na Maltě samozřejmě je to problém vzhledem k množství obyvatel tam. A je třeba tedy ale hovořit fundovaně a vědět, vědět přesně, o čem se mluví, znát počty, údaje a asi rada to zná. A my to, a já myslím, že základem je právě nařízení Dublin. A proto bychom měli tedy na něm také pracovat, kromě asilového balíčku. Wikström had to leave, but that reminds us all. Paní Wikström musela odejít, ale o to je důležitější se držet našeho časového rámce. Můžeme projednat další bod a potom koordinátoři. Takže viděl jsem, že se přihlásili další řečníci. Nebyl jste na seznamu, budete se moci vyjádřit. A ještě než se vyjádří komise, než dám slovo panu Trianta Fedesovi, prosím. Děkuji za slovo. A myslím, že je důležité učinit ještě poznámku, než se k tomu vyjádří komise nebo rada. To, co já jsem zažil na konci té debaty, je, že stejně dříve jako nyní se tu směšuje migrace z důvodu vylepšení životní situace, najít pracovní místo v jedné ze zemí Evropské unie. To odvozuji z toho, že právě eh, to říká kolegyně předtím a hovoří se o přistěhovalectví těch lidí, kteří a, třeba přijdou do Řecka, nechtějí zůstat v Řecku a často teda cílovou zemí a, e, udávají třeba Německo nebo jiné země, ale to zase nemá nic společného s azylem. Tady musíme rozhodně udělat takové oddělení toho, pokud se jedná otázky azylové, tak e, první zemí, která může nabídnout e, pomoc, ta musí také vyřídit celé to azylové řízení řízení. A tady je třeba říci, že by ta řízení se měla proběhnout rychle, aby opravdu ta země, která poskytne azyl, tak eh, a ty ostatní země, nebo ti, kteří říkají, že nechtějí azyl, také nemůžeme pouštět dál. Tady prostě máme možnost eh, emigračními zákony se najít eh, zemi, třeba eh, Německo, Rakousko, Švédsko, ale tady jde o právo eh, o rychlé vyřízení azylových žádostí a zase převedení zpět nebo my v podstatě tímto postupem nahráváme do rukou těmto převaděčským organizacím. Eh, tam třeba v Ázii jsou tyto převaděčské organizace eh, v podstatě organizovány jako cestovní kanceláře. Podle rizika se tam platí více nebo méně, ale nabízí se jim vlastně převedení do Evropy. Takže prosím prostě o takovou jasnou dohodu. Dublin je rozumné řešení, pokud eh, v důsledku toho bude odděleny pojmy azelu a migrace a bude se pomáhat těm zemí, které jsou nyní tak exponované, jak právě jsou. Mr. Bronx, do it fast. Děkuji, pan Bronx, buďte stručný. Ano, to je rozprava, kde už se rozhodlo dopředu o závěrech vytvoření společného azylového systému, o tom se rozhodlo v roce 2012 a má tři pilíře, byly také stanoveny. Takže máme malou pravomoc, o čem můžeme rozhodnout sami. Žadatelé o azyl či uprchlíci jsou lidé, kteří ve svobodách o svůj život se rozhodli uprchnout ze země původu do země, kde budou bezpeční. Evropská unie a i vnější pozemní hranice jsou převážně s dalšími evropskými zeměmi, které nejsou považovány za nejnebezpečnější. A nejsou to však země původu či posledního pobytu osob, které přicházejí do Evropy jako žádatel o azyl. Což znamená, že většina žadatelů azyl vlastně obešla nebo přeletěla nebo prošla bezpečné země, než dospěli do Evropské unie. A i když tito lidé byli v první řadě legitimní žadatel tak se proměnili v ekonomické migranty na základě vlastní volby, když prošli první bezpečnou zemí. A lidé, kteří nejsou pravdými žadatelé o osvě, musí být navráceni do země původu nebo do první bezpečné země, kterou prošli. Hovořit o solidaritě, sdílené odpovědnosti nebo sdílení břemene je nadbytečné. Není břemeno, které by se zde mělo sdílet. Děkuji. Děkuji, pane Bronci. Obracíme se na pana Tranta Fredise a paní a zástupce komise chce vystoupit. Také určitě bude schopen pan zástupce komise zkrátit svůj dlouhý příběh. Ano, pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, za prvé poděkování zpravodaji za vyváženou a důkladnou zprávu, mám jenom předběžné poznámky. Za prvé, komise velmi vítá skutečnost, že návrh zprávy obecně za to podporuje přístup komise k solidaritě a odpovědnosti. To jsou hrub a líc jedné mince. Jdou ruku v ruce a my vítáme praktický přístup zvolený zpravodajem. Konkrétní body, které zazněly v návrhu zprávy, z hlediska komise se ubírají správným směrem. U technických bodů jsme připraveni dále jednat a jsme připraveni poskytnout veškerou pomoc na technické úrovni při dalším rozpracování této zprávy. Některé obsahové věci bych chtěl zmínit velmi stručně. Zpráva uvádí, že Evropská kancelář, Evropský úřad pro podporu azylu by měl informovat a my se na to děláme úplně jinak. Z našeho pohledu úloha komise a azylového úřadu jsou jasné. Zpráva je samozřejmě velmi kritická a konkrétní k dublinskému systému a není mým cílem zasahovat do probíhajících jednání, ale komise má globální přístup solidarita se neomezuje pouze na rozdělování následku Dublinu, ale zúrazňuje, že solidarita je celkový proces po dalším aspekty. Je tu celá řada týkající se společného zpracování žádostí, proveditelnosti systému přesídlení. To komise bude pečlivě zkoumat. A konečně je tu odstavec ve zprávě, který uvádí, že postupy o porušení by měly být považovány za poslední instanci. A komise plně sehraje svou úlohu strážce smluv v souladu s povinnostmi ze smlouvy. Celkově za to však je to velmi vyvážená zpráva a komise ji vítá a chceme poděkovat panu Trianta Fridesovi za jeho zprávu. Děkuji, pane Jonesi, za komisi. Máte slovo, pane Trianta, se byste to shrnul. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří se ujali slova za jejich stanovisko k mému textu, za jejich komentáře a mohu ujistit všechny, že já, moji spolupracovníci, to budeme brát velice pečlivě na vědomí i ty pozměňovací návrhy, které mohou můj text jenom obohatit. Děkuji zástupci komise za jeho stanovisko. My jsme samozřejmě ochotně dále spolupracovat. Eh, co se týče těch technických poznámek, také děkuji sekretariátu za pomoc, eh, kterou mi poskytl. To je opravdu velká hodnota. A já si toho vážím. 6. června byla, eh, je lhůta pro podání Eh, pozměňovací návrhy a další zasedání se koná 10. června. Je to správně, budeme o tom ještě jednat. Termín pro pozměňovací návrhy byl stanoven na 6. června do pravého poledne. Výměna názorů 21. 20. k pozměňovacím návrhům takže se bude hlasovat ve výboru na začátku července. Děkuji vám všem, děkuji. A nyní bod týkající se přítomnosti našeho hosta, kterého vřele vítáme, Žil de Kerkhoff, koordinátor. Dobré odpoledne. Diskuse o nedávných teroristických útocích, které proběhly v Evropské unii. A zpráva koordinátora pana Žrede Kirchhoffa tedy vyslechneme jeho úvod a potom proběhne rozprava. Máme na to 45 minut, abychom zahájil jednání koordinátorů hned poté. Pane Dekerko, buďte vítán, máte slovo. Děkuji, pokusím se být stručný, abychom, abyste mohli jednat s dalšími koordinátory. Měl jsem se vyjádřit k posledním událostem, zejména k tomu, co se stalo v Toulouse ve Francii a takzvaný solový terorismus Mohamed Mera, a mohl bych také říci Andres Breivik v Norsku před rokem, Harry Tuka v Německu, Los Udajev v Dánsku, Abdul Waha ve Švédsku, Mohamed Giem v Itálii a další symbolizují dvojí vývoj teroristické hrozby. Solový subjekt, solové subjekty, které nejen souvisejí s džihádem, ale také cesty evropských rezidentů za účelem výcviku, zejména do Afganistánu a Pakistánu, ale dnes také stále více do Somálska a Jemenu. A není náhodou, že tyto jevy jsou na vzestupu. Jak všichni víte, jádro al bylo vážně narušeno, už není stavu vytvářet podobné útoky jako 11. září, 11. září, ale spolehají se na decentralizované struktury v Jemenu, Sahelu, Al-Shabaab a další skupiny. A jsem stále více znepokojen vývojem v Africe a noční můrou pro nás, pro všechny by byly užší vazby mezi akmi v Sahelu a v severní Mali, Boko Haram v Nigérii a Al-Shabaab v Somálsku. Víme, že mezi nimi jsou vazby, ale ten problém je třeba skutečně energicky řešit. Nejde jenom o tzv. franšízy, ale je tu snaha cílenou propagandou nabádat obyvatele západního světa, aby jednali a plnili využívali všech přitostí k drobnějším útokům. Pokud si přečtete poslední publikaci Inspire, tak to je přesně toto sdělení, které Al-Qaida vysílá. A samozřejmě je to obrovská výzva pro spravodajskou komunitu. Tito lidé jsou těžko zjistitelní, chovají se, tedy že postupují individuálně, samostatně při provádění svých záměrů, a proto je velmi obtížné s ním bojovat. Proto se, jsem rád, že mo, se mohu před tímto výborem zabývat, tím, co je třeba dělat, abychom řešili tyto dva jevy. Budu se zabývat tedy solovými hráči a tu další kategorii. Naše, je naše kategorie přiměřená pro eh, řešení izolovaného terorismu ta strategie z roku 2005 je stále relevantní, ale je třeba dělat mnohem více v několika směrech. Za prvé prevence. Je třeba, aby členské státy zvýšily povědomí o všech, které je možné zachytit a kteří tedy dávají na jeho radikalizaci. Je třeba pomoci učitelům, sociálním pracovníkům, rodičům a dokonce bych doplnil i osobám v oblasti zdravotnictví, protože jak Mera, tak Breivik měli vážné psychické poruchy, aby si byli více vědomi nutnosti předat veškeré možné informace, které schromáždí příslušným orgánům. Další výcvik eh, policie v terénu. Belgická policie má zajímavé zkušenosti v oblasti komunitární policejní práce, mají příručku pro policisty v terénu, kteří by měli zachycovat co možná nejdříve znaky radikalizace. Další důležitý krok je zvýšit odolnost zranitelných společenství pro následná období, pro den poté. A ve světle posledních útoků nepodaří se nám všem zabránit. Není možné zajistit 100% bezpečnost, takže pokud nedoš, se nepodařilo zabránit útoku, je důležité, abychom dopředu připravili příslušnou obec, příslušné společenství a zabránili polarizaci, která bude pramenit z takového útoku. A velmi rád jsem zaznamenal, že ve Francii, kde vedoucí představitelé muslimské a židovské komunity zareagovali na útok. Dále internet. Víme, že internet se dá významnou úlohu, jak pokud jde o radikalizaci a inspirování těchto točníků, tak při realizaci útoků. A tady je také potřeba udělat mnoho. Začali jsme a neděláme toho dost. A to třema směry. Sledovat internet, uzavírání nelegálních internetových stránek a aktivní využití internetu za účelem vytváření tedy jiného způsobu přístupu ke skutečnosti. Máme projekt Check the Web, kde Europol se snaží schromažďovat veškeré výsledky sledování v členských státech. Ale to je pouze pasivní funkce. Europol sbírá, schromažďuje to, co je zaznamenáno v členských státech. Myslím, že bylo pozitivní, aby Europol byl mnohem aktivnější, aby to prováděl sám, aby měl svůj tým s nejlepšími odborníky na toto téma, nejen v oblasti pasivního sledování internetu, ale také tedy zahájit projekt Check the Web 2, sledovat sociální fóra a inter, další tedy sociální média na internetu. Sledování internetových stránek to je velmi citlivé. My dobře víme, tedy s dialog s eh, poskytovateli přístupu, ale nechtělo se jim se pouštět do tohoto postupu a je třeba pokračovat a posílit tento dialog. Nizozemsko vede určitý projekt eh, čistá IT a to bychom měli podpořit. A za třetí, to ještě citlivější, využití internetu pro rozvoj jiného pohledu na skutečnost, odlišného pohledu na skutečnost. Minimálně bychom měli vytvářet podmínky, během nichž ti, kteří chtějí vyslat určité sdělení, tak činili žádným způsobem. A poskytování překladů nebo prostředků pro to, aby, aby některé věci, které jsou k dispozici v arabštině a některé v angličtině, tedy byly k dispozici po, pokud po věznicích jsou, je internet druhým nejvýznamnějším semeništěm terorismu. A na základě iniciativy Francie, Německa a Rakouska jsme navrhli příručku která má pomoci vedení eh, věznic řešit tento problém. Problém radikalizace ve vězení, ale třeba postupovat intenzivněji, sledovat spolu se spravodajskou komunitou věznice a specifický výcvik pro vězeňské pracovníky je třeba, rehabilitační programy jsou potřeba a zvýšený dohled u některých vězňů po jejich propuštění. Konečně Útok v Toulouse opět vyvolává otázku dostupnosti menších drobných zbraní, ručních zbraní a výbušnin. A dokončujeme projednávání směrnice o prekursorech výbušnin. Zatím jsem se do toho postupu nepustil, ale měli bychom vyhodnotit eh, legislativu v oblasti ručních zbraní a měli bychom rozhodnout a přijmout nové návrhy, aby bylo obtížnější získat tedy ruční zbraně. Tolik eh, k solovému terorismu. Pokud je o cesty džihadistů, celá řada návrhů je zde možná a já zmíním některé. Já bych si přál a vyzývám Europol a Frontex. Jak víte, Frontex od schválení nového nařízení může poskytovat osobní data v kontextu těchto operací, tedy připravit společnou zprávu pro postupy modus operandi trasy těch, kteří eh, přicházejí tedy z, provádět džihad z těchto bojišť. A pokud jde o podezřelé cesty, jako úvod Fedal Šazát, muž, který se snažil vyhojit do povětří auto na Times Square. Před několika lety navštívil každý rok Pakistan na 14 dní a před útokem strávil 6 měsíců v Pakistánu. A to mělo tedy vyvolat poplach, pokud je o prevenci. Třetí návrh, a to již bylo několikrát navrženo, viděl jsem, že minulý prezident Francie to také navrhoval, provést změnu protiteroristické legislativy, rámcové rozhodnutí z roku 2002, které bylo upraveno v roce 2008, tak, aby se cestování do zahraničí za účelem výcviku stalo trestním činem. My jsme si přáli, aby jak výcvik, tak aktivní výuka se staly také trestními činy a to se zatím nestalo. Velmi by to pomohlo policejní spolupráci s těmito zeměmi. Za čtvrté, spolupracovat s těmito zeměmi, s tranzitními zeměmi, zeměmi určení. Některé jsou nutně země, které mají informace, které potřebují technickou pomoc a je třeba posílit eh, spolupráci na hranicích, abychom zachytili podezřelé cesty a tady, tady můžeme se sehrát významnou úlohu. Tolik, který jsme chtěli učinit práci komisa IES, abychom Pakistánu, rohu Afriky, Sahelu poskytli další prostředky pro poslední jejich reakce. Tolik v kostce. Já jsem se omezil na některé politické informace a rady ministrům na poslední radě Jai v Lucemburku a začínám pracovat v tomto směru, ale je na komisi, aby konkretizovala tyto návrhy. Děkuji, pane Deckerhoff. To byla jasná prezentace těch tedy nejožhavějších témat a teď bych rád, aby ti členové, kteří si chtějí vzít slovo, tak, aby také hovořili stručně k věci, tak, jak byla i prezentace. Začne paní Flotr nejprve. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, pane Dekerchove. Téma, kterému já se teď věnuji, tedy eh, ten program CIA a situace po 11. září, takže mm, pardon, po 9. září, takže všichni eh, eh, mm, mm, zde teď se zabývají těmi politikami, které byly vypracovány kvůli boji proti terorismu. A je třeba, abychom byli opatrní, pokud jde o fungování zpravodajských služeb, to je naše ponaučení, a mm, i tedy to, co se děje ve Francii, nás tomu vyzývá, jak vy jste i sám to nazval. Zde máme dvě odlišné formy terorismu, které mají i jinou přípravu, ale tady máme co dočnění s tím, co vy nazýváte radikalizace těch izolovaných pachatelů, ale ten pán, kterého jste zmínil, tak ten byl velice známý eh, na policii a byl i eh, pod dohledem tajných služeb ještě před tím atentátem a i hm, bývalý ředitel eh, ředitelství pro bezpečnost v daném regionu, pan Ponel, tak ten Eh, věděl, že i on měl svého tedy korespondenta v tajné službě, tato osoba. Takže byla dost podezřelá. A mm, takže eh, byla to osoba, eh, kterou i používala francouzská tajná služba v boji proti Eh, terorismu a nakonec ten jejich nástroj boje proti terorismu se obrátil proti nim. A to nám připomíná velice smutný příběh. A tato mm, věc Mera ve Francii ale otevírá více otazníků ohledně způsobu, jak bojovat proti terorismu a e, e, jsou to spíše otazníky, než apel na to, že bychom měli posilovat stávající mechanismy. E, to byla osoba, která měla hodně likvidních prostředků a zbraně za 20 tisíc euro, to je velice zvláštní a po mm, prvním <clears throat> atentátu eh, se nikdo neobrátil na soudce specializovaného na terorismus a eh, vlastně i se k tomu vyjadřoval ministr, což nemá co dělat eh, v rámci trestního řízení, takže je třeba si položit otázky, že tu osobu tedy po 30 hodinovém obléhání mm, jeho bytu nakonec ho prostříleli 30 střelami a kulkami, takže to vidíme, že eh, ty stávající prostředky boje proti terorismu byly špatně použity. To je to, co nám to ukazuje. A eh, já bych tedy eh, ráda, jakožto bych ráda, aby vy, jakožto koordinátor, abyste si položil také tyto otazníky a abyste přišli s určitými požadavky, co se týče kontroly nad těmito tajnými, respektive spravodajskými službami. A také bych chtěla znát, Eh, jaký eh, máte zájem o tyto otázky a jak eh, mm, budete reagovat, abyste z toho vyvodili všechny důsledky, jak se patří. To je důležité, poněvadž hm, tady jde o tedy důvěryhodnost našich boj, politik, boje proti terorismu, jde o důvěru občana v tyto prostředky boje proti terorismu. A <clears throat> protože ta důvěra je zásadní pro potenciální úspěch. A bohužel tady máme příliš mnoho příkladů, které eh, jasně eh, tedy diskreditují tyto politiky, které vy koordinujete v EU. Děkuji, paní Flotter eh, a pan Pilcher. Děkuji panu Kerchovovi za vylíčení problémů a strategií, o kterých se zmiňoval. Já mám několik otázek. První otázka se týká aktivity z Al-Kaidy eh, nebo takových těch odboček eh, v na území Sahelu, které jsou úspěšné a mají vliv na politické události. Z vaš, jestli z vašich analýz, analýz vyplývají nějaké důkazy, že peníze, které se vydělávají díky obchodu s lidmi a právě těmito pobočkami Al-Kaidy v oblasti Sahelu zase používá pro financování terorismu. Za takové důkazy existují, jestli jste tuto situaci analyzovali. Já mám informace, že by to takto mohlo být, že je tu zvě právě, že se tu kontrolují tedy takové ty trasy převaděčů, pašeráků a mohlo by se to ubírat tímto směrem. A potom ti izolovaní pachatelé, jsou to nějaké um, analýzy o tom, že tito izolovaní pachatelé eh, jsou z evropského původu, kteří dříve a, ani neměli nic s společného s islamistickým původem. A jak se domníváte, že by se mohly také monitorovat takové nějaké skupiny nebo Eh, jednotlivci, kteří potom vlastně verbují tyto jednotlivce do Afganistánu a Pakistánu. Jak eh, může být aktivní Europol? Dovede se představit nějakou strategii, například skrytým vyšetřováním, že by se mohlo postupovat, eh, abychom byli úspěšnější a dostali se na takovéto skupiny pachatelů ještě dříve, než budou opravdu aktivní. Dovede si představit užší spolupráci s tajnými službami a tedy Europolu a tajnými uh, službami a tím skrytým vyšetřováním. Pan Kikop. Um, Děkuji, pane předsedo. Já zmíním jinou oblast, pokud dovolíte. Eh, vzhledem k mé omezené znalosti zpravodajských služeb. Za prvé, já nechci znát každý detail toho, co dělají zpravodajské služby, když chrání mě, moji rodinu a občany mé země či Evropy. Já chci eh, mít jistotu, že tedy operují pod určitým dohledem, ale ten dohled musí být založen na parlamentním systému. A v řadě zemích Ehm, zde existují i eh, parlamentní výbory, mm, které jsou početně omezené a které za eh, parlament a za eh, lid dané země dohlížejí nad dodržováním pravidel s pravodajskými službami. A mm, to se mi líbí. Je zbytečné tady říkat, že ehm, teroristi si nedělají reklamu předem, než spustí nějakou akci a ehm, i jsou to eh, lidé, kteří eh, klidně zabíjí eh, ostatní, ale včetně i sebe, páchají sebevražedné útoky a to je velice těžké pro nás, kteří chceme žít v klidu a chceme být chráněni policií a spravodajskými službami. Můžete se vyjádřit, zdali si myslíte, že lze udělat ještě něco navíc, abychom zajistili, že ten základní dohled, ta základní kontrola, o kterou mi jde, že skutečně bude existovat eh, v každé zemi EU <clears throat> a jaké jsou povinnosti, eh, které z tohoto vyplývají, aby to tak bylo. Pani Latford. Já bych navázala právě na toto, poněvadž i mě, eh, já jsem hodně eh, zainteresována tímto tématem a politování hodný zvyk, eh, že ty spravodajské agentury, služby a vlády se odvolávají vždycky na státní tajemství, když jde o nějaká vyšetřování podobných útoků. A já si myslím, že ano, zde jde skutečně o bezpečnostní otázky eh, v dané zemi. Ano, samozřejmě takové věci je třeba držet utajení, ale myslím si, že i v EU je v našem zájmu přece prosazovat určitý model parlamentní kontroly nad spravodajskými službami a právě eh, to je ta důvěra, kterou potřebujeme důvěra v to, že nejenom nás chrání, ale také, že i eh, eh, splňují tedy eh, naše interní i mezinárodní závazky na poli lidských práv. Zde ve Spojeném království koaliční vláda i hm, tedy hm, teď Eh, mm, transformuje ten parlamentní eh, eh, výbor, který skutečně bude skládat účty parlamentu a ne vládě, premiéru, jako premiérovi, jako to, jako teď vlastně naše konzervativní koaliční vláda udělá to, co laboristi nikdy neudělali. A jak víte, tak Ellen Flotter a e, další se zabývají tématem e, plné zodpovědnosti, tedy skládání účtu. Zdali náhodou nedošlo e, k nějakým zneužíváním lidských práv, jako třeba mučení nebo ty ty nezákonné předávání osob, jako jsme to zažili. Potom další téma. Eh, chci se zeptat, vy jste zmínil používání PNR eh, pro eh, efektivní profiling. Já před třemi lety jsem hm, tady hm, připravila zprávu, která byla odsouhlasena v parlamentu na toto téma a já Eh, bych tomu říkala profiling a ne jako komise chce tedy eh, behaviorální eh, vyhodnocení, ale já chci, aby tady byly vždycky dány určité záruky, ale hm, ostatní instituce jsou k tomu laxní. Bylo by dobré, abychom měli určitou odpověď. Třeba ten váš příklad, vy jste řekl, že někdo, kdo každý rok jezdil na dva týdny do Pakistánu, najednou no tam jede na šest měsíců, no třeba to něco, je to nějaká indicie něčeho podezřelého, nebo třeba ne, třeba to může být občan, který tam má starou matku a musí tam jet na šest měsíců, může to být tak, ale je zcela legitimní třeba se zabývat tou osobou, ale je nelegitimní uchovávat ty informace eh, o tom, že ta osoba se stala podezřelou, protože Eh, eh, jenom z, eh, jako výsledek profilingu. Takže já myslím, že bychom měli vždycky zajistit výmaz stopu takového zájmu o danou osobu. A především je třeba přesvědčit v tomto Evropskou komisi, že nebezpečí profilingu není v tom, že tedy budou rozhodovat stroje, počítače, ale když někdo kvůli tomu, jak často kam cestuje, tedy se dostane do toho systému a třeba na tom není nic podezřelého, tak jenom ten fakt, že vlastně na základě profilingu se dostal do systému, tak to je špatné, protože jinak ta osoba bude doprovázena tím černým puntíkem léta a léta bez jakýchkoliv důvodů. Takže eh, prosím, mm, eh, budete schopni tedy zajistit, aby k tomu nedocházelo. Paní Jiménez de Saril. Dobré odpoledne. Vy jste hovořil o e, tedy teroristických útocích e, páchaných jednotlivci a skupinami. Já s vámi souhlasím, když hovoříte o prevenci o tom, že je třeba i detekovat radikalizaci prostřednictvím výměny informací a také i je třeba mm, vzdělávat policii eh, teroristické útoky, jak jste řekli, tomu se asi nevyhneme, ale můžeme hodně z nich zastavit a proto by bylo nutné zajistit lepší výměnu informací, komunikaci lepší protože často eh, lidé nebo osoby, úředníci nejsou eh, vzděláni, ani občané eh, mají takové předsudky a i Al-Qaida hm, například, jak se transformuje teď. A chci se zeptat, jiný typ terorismu. Vy jste eh, zmínil tedy eh, ten eh, terorismus těch separatistických skupin jako ETA. A já se ptám, jak vidíte ETU jako organizaci? My zde máme informaci, my zde máme informaci od Europolu, že se ozbrojuje a že to bylo i potvrzeno tím, že Včera ve Francii a ve Španělsku eh, byli zatčeni dva eh, šéfové ety a byli ozbrojeni. A také bylo zjištěno, že i měli výbuštiny připomeny, eh, připraveny na atentáty. Já bych chtěla vědět, jakou důvěryhodnost dáváte těm slovům a prohlášením organizace ETA. Děkuji. A takže nyní, prosím, skrňte, pane de Kerchofe a e, zareagujte na tady připomínky a dotazy. Merci beaucoup. Ale... Děkuji. Na otázku paní Flot no, k případu Mera ale i otázky. To jsou správné otázky. Já jsem měl možnost o tom s ní jednat. O Situace následující. V současném stavu zdění smlouvy. Oblast spravodajská je v kompetenci členských států výlučně. To byl doplněk článku 4 smlouvy o Evropské unii. Můžeme zmínit o určité body, ale nemáme kompetence, abychom se do toho vměšovali. Je to volba členských států, můžeme to litovat, ale to je právní stav, ve kterém pracuji. Otázky, které kladete, jsou správné. A bude důležité po vládních změnách ve Francii ověřit, co se podařilo a co ne. To je třeba udělat vždy, tedy načerpat správná ponaučení. Je to jeden případ z mnoha. A já bych eh, nevyvozoval závěry, pokud se prokáže, že došlo ke slabinám v mechanismu. Neříkám, že by se ten mechanismus měl celý změnit tady zkus, dochází k, k proměnám v chování teroristů a je třeba tedy jít tou cestou, o kterých jsem hovořil. K otázce, kterou jste položila k parlamentní kontrole, o tom hovořila e, Sarah Ludford a Timothy Kirkhope. Ano, skutečně jsem velkým zastáncem národní parlamentní kontroly. A když jsme o tom jednali, tak eh, námětem by mohlo být vytvořit síť specializovaných eh, výborů národních parlamentů, které se zabývají touto otázkou a také definovat osvědčené postupy. Já znám belgický model, kde parlament se opírá o osoby zasvěcené této kontrole a vím, že u kontroly policie se jednalo o tom, vytvořit síť Parlopol, tedy síť kontrolních orgánů policií v Evropě. A vytvořit něco podobného v Evropské unii je určitě dobrým nápadem a to by mohlo nabádat státy, které něco takového nemají, vytvořit podobnou instituci. A já se pokouším přesvědčit kolegy z ESVČ, aby zejména země arabského jara na druhém břehu Středomoří, kde jsme byli kritizováni za práci s minulými režimy, tedy pomoci těmto zemím znovu vybudovat spravodajské služby, které z pochopitelných důvodů a oprávněných důvodů byly tedy rozpuštěny a je třeba, aby si vytvořili efektivní spravodajské služby, které budou respektovat právní stát, tedy podpora v těchto zemích vytvoření parlamentního mechanismu kontroly zpravodajských služeb. Tak to odpovím tedy na otázku pana Pirkra na ACMI a způsob financování. Obchodování zedmi určitě výkupné, to dobře víme, bohužel je to významný způsob financování ACMI. A zmínili jsme velmi vysoké částky a pašování drog. Já jsem viděl řadu zpráv o přímém či nepřímém zapojení akmy do pašování kokainu. I když nejsou bezprostředně pašeráky, tak z toho mají prospěch. Je to určitě zdroj jejich financování. Obchodování s lidmi, trafficking in human beings, žádám Europol a Frontex dohloubky tento jev analyzovat. Otázka, zda skupiny v Afganistánu a Pakistánu záměrně chtějí přilákat Evropany, odpověď je ano. A je tu také spontánní jev. Mera spontánně, dosti složitě přes Jordánsko a Egypt jel do Pakistánu a byl dost šikovný, aby se uh, nedostal do kmenových oblastí, byl v Aramše několik dnů, to je jádro teroristické aktivity v Pakistánu, ale byl také blízko Islamabadu, kde se mu dostalo eh, rychlého výcviku v práci se zbraněmi. Byl přilákán zkušenostmi džihádu, ale nikoli konkrétní skupinou, která mu pomáhá. Jel tam na vlastní pěst s platným vízem, se s vlastními finančními prostředky, takže skutečně se nedostal do hledáčku. Skrytí agenti v současném stavu nikoli. Členské státy si nepřejí, aby Europol vedl aktivity v tomto směru. Avšak můj návrh byl spíše mít experty na sledování a sledování internetu zejména jednotlivých chatroomů a sociálních médií. A takto by docházelo k úsporám a bylo by to lepší, než aby 27 členských států postupovalo schodně a identicky, tedy Check the Web číslo 2. Sarah Ludford se ptala na profilování PNR. Vy jste dobře pochopila, co jsem řekl o využití PNR pro první signál, který by vedl k sekundárnímu screeningu. To očekáváme od bezpečnostních složek, tedy zaznamenat to, co je podezřelé, a pokud nic následuje, tak se nic neděje. Pokud někdo byl předmětem sekundárního screeningu, který nepřesl výsledek, tak tato informace by měla být smazána. Ale když dojde k podezření, na jak dlouho se tato data uchovávají. Vlastně zdá ten alarm zní ještě dlouho po příslušném zachycení těchto dat. A to je předmět eh, jednání mezi parlamentem a radou. Paní z prevence, ano. Já jsem velmi rád, že komisařka Malmstromová je důsledná a chce investovat do té sítě proti radikalizaci. Myslím, že musím být velmi pokorní. Já se zúčastňuji všech možných jednání na mezinárodní úrovni a nikdo nenalezl kouzelné řešení. Takže pouze schromažďováním nejlepších zkušeností a vytváření sítí evropských odborníků v terénu se snažíme využívat eh, snadné osvědčené postupy, to by bylo asi přehnané, ale prostě využívat to, co funguje. A ministerské jednání v listopadu letošního roku bude prostorem pro výměnu těchto osvědčených postupů. Zda ústupem al se sníží počet atentátů, celkem za to ano, ale mě vadí napodobování, tedy mimetismus možnost vytvářet výbušněny a víme, kolik zbraní se rozšířilo v Evropské unii z Balkánu. A díky internetu to skutečně může inspirovat různě narušené osobnosti, frustrované jedince, aby napodobili to, co udělal Mera nebo Breivik. Takže to je to velké riziko, ta velká výzva. Pokud je o etu, nejsem schopen vám poskytnout eh, inteligentní informace o důvěryhodnosti příměří. Nejsem velkým odborníkem na ETU a často jsem se ptal španělských kolegů, zda mám se zabývat touto problematikou a španělské úřady vždy dali přednost tyto věci řešit přímo s Francií a Portugalskem. A prosazují jiné evropské projekty, které pomáhají policii a soudcům. Evropský eh, zatykáč a evropský příkaz k předvedení, tedy to podporovali a francouzský ministr vnitra vyzval k odevzdání zbraní těch členů ety, kteří stále působí. Takže to potvrzuje rozhodnost eh, francouzských úřadů pomoci španělské vládě v boji s tímto jevem a to přineslo velmi přesvědčivé výsledky. Tolik jsem chtěl říci. Ještě jednou vám děkujeme, pane de Kerkhoff, za vaše jasné svědectví v boji proti terorismu. A než skončíme, vidím ještě, že se zvedl jeden prst, Paní Flut, ano, je mi líto. Děkuji, pane předsedo, ale myslím, že jsme se špatně pochopili u případu Mera. Kvůli tomu jste dnes přišel, když jsme to rozšířili na další otázky, a to oprávněně. Já jsem vám chtěl říci, že ne, že by Mer, že by Mera uniklo pozornosti. On naopak byl v jádru pozornosti a to, že jel do Izraele s pomocí tajných služeb, že byl ve výcvikových táborech a přinesl si informaci. To je věc, která je na stole. Takže my jsme v situaci, kterou vy popisujete a případ Mera nemůže být využíván proto, aby odůvodňoval eh, myšlenky na radikalizaci. O tom vůbec nepochybuji, ale nevyužívejte případ Mera. Ten případ Mera je naprosto dvojznačný. Ten byl prostě v hledáčku všech a všichni o něm věděli a tuto otázku vám kladu. A já vy jste bizárně zmínil Frontex. Co má Frontex s tím společného? Jak říkáte, odjíždí z vízy a s předplacenými letenkami a Frontex si nemá vůbec nic společného. Tady to prostě všechno mícháme dohromady a je to groteskní. Já tomu vůbec nerozumím. Chcete k tomu něco připojit, pane Kerkhofe? Já nechci říci, já chci říci, že všechny případy osob, které je, všichni, kteří jedou do zemí, kde působí džihad, nejsou všichni jako mera a není možné z toho vyvozovat definitivní závěry. Pokud mám se vyjádřit k případu mera, není mým úkolem říci, zda e, francouzská kontrarozvědka byla úspěšná či nebyla v tomto případu. A je třeba z různých povedených či nepovedených atentátů, vyvodit ponaučení a zabránit úvahům a návrhům v politické rovině. A je na francouzských úřadech, aby posoudili, zda, jak říkáte, zda byl či nebyl informátorem eh, kontrarozvědky. Čtu stejné noviny jako vy, já jsem to sledoval, ale mým úkolem není vést eh, vyšetřování a tuto věc rozhodnout. Ano, existují tedy osoby, které nejsou známé policii a které jsou legitimně financované, které cestují do těchto zemí a které jsou těžko zachytitelné v tomto případě. Ale v tomto konkrétním případě já nechci hodnotit francouzské spravodajské služby zcela celá jasných důvodů, že to není můj úkol ale ministr Juppé řekl, že tam jsou určité pochybnosti. Dobrá. To je vše pro dnešek. Ještě jednou děkujeme, pane Dekerkov, a přejeme si skutečně pokračovat v naší vně názoru a naší spolupráci v boji proti terorismu. Děkuji vám a je to všechno. Jak už jsme řekli, dříve. Nyní Ti z vás, kteří mohou zůstat v sále jako účastníci jednání koordinátorů, prosím, setrvejte za pět minut, budeme připraveni pokračovat. Takže dáme prostor pro to, aby koordinátoři skutečně byli zde a začneme co nejdříve.